E, to bylo zasedání e, předsedů delegací, které se setkali u příležitosti Kosaku. Měli jsme přípravné sezení a chtěl bych velmi poděkovat e, pánu kolegovi za to, že se dnes dostavil a také vítám italské návštěvníky, kteří dnes jsou zastoupeni ve větším počtu. A pak bych nechtěl eh, dále zdržovat, ale chtěl bych panu ministrovi udělit slovo, aby nám <clears throat> krátce vylíčil, jak vidí eh, situaci v eh, Evropě z hlediska svého předsednictví. Jsme sice v počáteční fázi kyperského předsednictví, a jak jsem řekl, až bude pan ministr hotov, tak pak budou mít kolegové možnost položit mu otázky a přijít třeba s dalšími podněty. Děkuji, máte slovo, pane ministře. Dear President Cassini. Eh, vážený pane předsedo Cassini, vážení členové výboru, dámy a pánové, vážení přátelé. Rád bych eh, vám srdečně poděkoval za toto pozvání eh, k výměně názorů. Eh, s vámi k velmi důležité práci, kterou odvádí výbor AFKO. Je to práce, eh, která je velmi cenná eh, pro integraci a institucionální vývoj Evropské unie. Jsem velmi rád, že se mi dostalo této příležitosti na samém začátku kyperského předsednictví a Mnozí z vás, kteří mají blízké přátele, vědí, jak moc eh, osobně beru tyto otázky, které se týkají institucionálního eh, rozvoje nebo vývoje Evropské unie. Předsednictví eh, je velkou výzvou a ojedinělou příležitostí pro to, abychom trvale přispěli k procesu evropské integrace. A jsme velice rádi, že eh, jsme dostali tuto příležitost a chci vás ujistit, že během eh, šesti následujících měsíců to um, odvedeme tu práci eh, se ctí, která patří předsednictví. Chceme pozitivně přispět k evropské agendě a chceme se vyrovnat s celou řadou různých otázek a to takovým způsobem, eh, který účinně přispěje eh, k různým mnohovrstevným výzvám, které, před kterými stojí Evropská unie a její občané. Jsou to úkoly, výzvy. Tady je podpora Evropského parlamentu klíčovým prvkem. Tím nechci eh, říkat, že je to pouze výzva pro předsednictví, je to výzva pro nás všechny. A Všichni um, pracujeme uh, v tomto smyslu na nejrůznějších um, polích, ale předsednictví potřebuje víc než kdy jindy pro svou vlastní práci um, Evropský parlament. Uh, Ehm, ehm, my jsme eh, velice eh, rádi, že jste toho součástí. Potřebujeme vaši podporu pro naši vlastní aktivity. Ehm, máme tady skutečný pocit eh, zodpovědnosti a mm, někdy Eh, se říká, že možná jsme příliš optimističtí, protože eh, tady vnášíme takové nadšení někoho, kdo přichází nově, ale stále si myslíme, že eh, se nám podaří dosáhnout výsledku a naše takže hlavní poselství, naší hlavní myšlenkou je eh, to, že musíme eh, pracovat eh, pro lepší Evropu, lepší Evropskou unii, která bude vnímána jako relevantnější pro své občany. Věříme, že více než kdy jindy v těchto zatížených dobách plných frustrace a komplexnosti, zvláště podíváme-li se na ekonomickou krizi, myslíme si, že musíme nalézt cesty, jak dodat naději a pozitivní vyhlídku a perspektivu našim občanům, zvláště mladší generaci. Celková celkový strategický rámec a cíle eh, naší práce eh, vstříc lepší Evropě, to bude eh, posíleno 40 ehm, prioritami kyperského předsednictví, které byly rozpracovány a přitom jsme plně vzali v úvahu to, co už jsme měli v plánu v radě a to, co je to program komise, jsou to výsledky nedávného zasedání Evropské rady a podobně. Takže jsou tu první dimenzí je Evropa, eh, která musí být účinnější a udržitelnější. Druhá věc je Evropa, eh, která bude mít lepší eh, výkon a vytvoří ekonomii založenou na větším růstu. A třetí dimenze je Evropa, která, jak jsem říkal, bude relevantnější pro své občany, založena na solidaritě a sociální soudržnosti. A čtvrtá věc, Evropa, která bude blíže eh, svým eh, mm, občanům, sousedům. Eh, vidíme tady, nebo jsme si plně vědomi toho, že úspěch předsednictví, jak již jsem naznačil, je úzce propojen s intenzitou a kvalitou spolupráce s Evropským parlamentem. Vaše instituce představuje zájmy evropských občanů a je mm, klíčovým prvkem pro mm, všechno relevantní, čeho můžeme dosáhnout. Už jsme mm, začali s úzkou spoluprací s Evropským parlamentem. Eh, měli jsme mnoho zasedání eh, tady v Bruselu a také na Kypru. A eh, jsme si jistí tím, že tato spolupráce posílí skutečně naše vztahy a Hodně počítáme mm, také s tím, že i naše dnešní eh, setkání, eh, taková setkání budou pokračovat a bude to, budou to velmi produktivní vztahy. Máme tady silný závazek, eh, chceme, aby tento dialog dále pokračoval. Velmi podporujeme posílenou roli Evropského parlamentu tak, jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě a uděláme vše, co je v našich silách, abychom e, zajistili e, i e, včasnou spolupráci s Evropským parlamentem a má absolutně respektujeme komunitární metodu která se týká role každý, každé z institucí a vždycky to musí být v souladu s jednotlivými smlouvami. A věříme, že toto je nejlepší způsob, jak eh, dosáhnout našich cílů. Jako předsednictví eh, přisuzujeme eh, velký význam záležitostem, aspektům Evropské unie a velmi vážně bereme roli, kterou na sebe bereme jako předsednictví. A Teď bych rád přešel k otázkám, které se vztahují eh, k práci eh, AFKO. Eh, rád bych nejprve uvítal iniciativu Evropského občanství, začalo to minulý rok, a chtěl bych pogratulovat výboru za aktivní zaangažovanost, s jakou toto realizovala. Je to iniciativa, která je důležitá a která Bringing Europe closer to it. Se zadání, které se konalo v Větnu, jde o to eh, přiblížit eh, občany a také jde o aktivní účast eh, v a toto je nejlepší eh, záruka pro to, abychom mohli pokračovat v, této, v tomto úspěšném evropském projektu, abychom posílili jejich účast a také demokratický proces. Rovněž bych chtěl pogratulovat mm, mm, mm, našemu eh, tedy eh, Evropskému parlamentu za dohodu, které bylo dosaženo během dánského předsednictví. Jde o institucionální dohodu mezi parlamentem a radou. Týká se přístupu Evropského parlamentu eh, ke klasifikovaným informacím a eh, to je oblast společné eh, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky. Také byly už nastartovány přípravy a toto probíhá tyto aktivity na obou stranách. Je tady zpráva pana Hafnera, jak jsem pochopil. Tato zpráva bude dnes, o ní bude hlasováno. A Eh, pak je to spolupráce na technické úrovni, která probíhá velmi dobře a doufáme, že všechno bude finalizováno do září či října a eh, že tato spolupráce pak eh, začne včas. Dále, jak jistě víte, je tu další klíčový prvek institucionální dohody, kterým jsme se dohodli v únoru, to byl závazek rady Jde o eh, to, že jsme eh, připraveni přejít do přeskumu eh, institucionální dohody z roku 2003 mezi parlamentem a radou. Toto se týká přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím a zase v oblasti bezpečnostní eh, politiky v průběhu roku 2012. Kyperské předsednictví bude respektovat eh, tyto závazky a chce vést relevantní diskuze a plně přitom zohlednit roli vysoké zástupkyně, paní místo předsedkyně Ashton, eh, co se týče tohoto přeskumu a otázek týkající se bezpečnostní politiky. Dnes máme příležitost vyměnit si názory, které se týkají otázek našího společného programu problémů během kyperského předsednictví. A proto mi dovolte, abych se e, soustředil na následující důležité složky. Evropský parlament a jeho právo na informace, evropské politické strany a také e, přístup k konvenci úmluvy o lidských právech. K e, té otázce informování bych rád poděkoval zpravodaji Martinovi. Nevím, jestli tady je mezi námi a také ostatním členům vyjednávacího týmu, zvláště panu Duff, panu Vilandovi, za velmi konstruktivní eh, neformální politická setkání, setkání, které jsme měli včera. V eh, tomto setkání se nám dostalo užitečné příležitosti prodiskutovat eh, nejrůznější otázky a způsoby, jak se dostat ku předy. Kuperské předsednictví se zavázalo zakládat, se na důležit, zakládat vše na důležité práci, která byla odvedena během dánského předsednictví. Sensitive Navzdory eh, choulostivým otázkám chci zdůraznit eh, naši připravenost eh, těsně spolupracovat se spravodajem a celým týmem, abychom překlonili propast mezi institucemi s cílem dosáhnout časného závěru učiníme vše, co je v našich silách v tomto směru, tak jak jsem se k tomu již včera zavázal věříme, že e, právo dotazování se je důležitým e, znakem e, dohledových kompetencí Evropského parlamentu. Je důležité sledovat transparentnost a odpovědnost. Toto naprosto respektujeme včetně ustanovení, které to upravují. Samozřejmě je nutno dodržovat eh, smlouvy a eh, v rámci eh, ustanovení smluv jsem si jist, že nalezneme řešení všech otevřených otázek a dosáhneme dohody přijatelné pro všechny tři instituce. V tomto duchu hodláme pokračovat v práci na tomto materiálu. Pokud jde o politické strany opět ve stejném duchu přiblížit Evropu eh, svým občanům, což je jedním z hlavních cílů kyperského předsednictví. Eh, věříme, že jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je eh, posilovat evropské politické povědomí, vyjádřit vůli, respektive akceptovat eh, vůli občanů, což je zakotveno v článku 10 smlouvy o Evropské unii. Vítáme eh, záměr eh, komise předložit potřebný legislativní balíček mm, a poskytnutí právního statusu evropským politickým stranám a upravit finanční nařízení pokud jde zejména ustanovení o financování politických stran. Je důležité, aby nová pravidla eh, byla přijatá včas před evropskými volbami v roce 2014. Komise navrhla již září letošního roku. Rada opatrně eh, prověří návrh eh, komise co nejdříve, hned po předložení. A eh, mezičasem budeme s komisí spolupracovat, pokud jde o načasování některých aspektů jejich návrhů a jsme plně odhodláni s vámi těsně spolupracovat, abychom přijímali legislativu včas a jsme optimisté v tom smyslu, že nařízení eh, budou nebo vstoupí v platnost včas. Dále pak je zde otázka přistoupení k Evropské umluvě o lidských právech. To je závazek, závazek který vyplývá přímo z článku 6 smlouvy o Evropské unii Považujeme to za jeden z největších úspěchů Lisabonské smlouvy. Poprvé v dějinách všechna opatření Evropské unie budou podrobena stejné externí kontrole jako 47 zemí Evropy. Poprvé každý evropský občan může e, e, zažalovat Evropskou unii e, u Evropského soudního dvora. To posílí nejenom lidská práva v Evropské unii a občanská práva, je to ale také velmi důležité důležité politické poselství. Zdůrazňuje to odhodlání Evropské eh, unie respektovat eh, lidská práva eh, v celosvětovém měřítku a také to zvýrazňuje naši roli, roli angažovaných advokátů a bojovníků za lidská práva. A rovněž se domnívám, že je to zcela v souladu s naším přístupem k práci, totiž ehm, být eh, jakýmsi příkladem. Pokud je o přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech, Tady víte, že potřebujeme jednomyslné rozhodnutí Rady, souhlas Evropského parlamentu a eh, ratifikaci 47 eh, zemí Rady Evropy. Vítáme nedávný vývoj v této věci a příslušná pracovní skupina eh, rady pod, pod, pod, pardon, pokračuje v jednání zejména pokud jde o interní eh, pravidla Evropské eh, unie, které eh, upraví později řízení před Evropským soudním dvorem. Děkujeme parlamentu za podporu k záměru, záměru přistoupení k úmluvě Eh, již z roku 2010 a to bylo zopakováno v roce 2012 v Dubnu. Eh, jsme přesvědčeni, že eh, společnou mm, součinností nalezneme řešení a kyperské předsednictví učiní vše, co je v jeho silách, aby umožnilo dohodu. To znamená samozřejmě že Evropský parlament bude vždy náležitě informován o eh, pokroku v jednáních. Dovolte, abych ještě jednou zopakoval, že naši spolupráci eh, považujeme za nezbytnou a pouze tímto způsobem se nám podaří přiblížit se k lepší Evropě. Vím, že Máte před sebou celou řadu velmi důležitých úkolů a e, materiálů. A v tomto ohledu jsem vám k dispozici. E, spolu s vámi projednal cokoliv, co považujete za důležité v této chvíli. Takže, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát a děkuji opět za příležitost e, sejít se s vámi právě dnes. Děkuji vám, pane ministře, za váš projev a nyní dám slovo kolegům, kteří by se chtěli eh, vyjádřit v diskusi. Napřed položí otázky a poté bude mít pan minister možnost odpovědět podle počtu. Uvidíme. První je pan Tarkovský. Kalimera. Eh, i mean, first of all, thank you very much for... Velice děkuji. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za vaši otevřenost a za všechny komentáře, které jste učinil. My s kyperským předsednictvím velice počítáme, a to zejména co se týče určitých témat, která nás teď čekají, a vy jste se o většině z nich vyjádřil. Co se týče toho vyšetřovacího výboru, nebo těch vyšetřovacích, komi- vyšetřovacích výborů, tak tam došlo k několika takovým zádrhelům a my doufáme, že kyperské předsednictví bude otevřenější vůči našim argumentům a že se nám podaří posunout toto téma vpřed. My bychom skutečně chtěli situaci zlepšit a občas máme pocit, že rada by spíše chtěla jak si zachovat ten stávající eh, stav, což není vhodné. Dále, myslím si, že bychom měli eh, přemýšlet o některých věcech eh, inovativně. Chtěli bychom, aby politické strany získaly na viditelnosti a během Chtěli bychom také, aby se ty příští evropské volby do Evropského parlamentu eh, konaly v souvislosti s evropskými tématy, s evropskými otázkami. A je to jednou z našich eh, nejvyšších priorit. Chtěla bych se zeptat na něco, o čem jste nehovořil a co nás velice pálí. Jedná se o architekturu stávajícího eh, fiskálního kompaktu, jak to vlastně bude v praxi, známe zprávu nebo dopis pana Van Rompoje. Chystá se vlastně nová struktura víceúrovňové zprávy a nová struktura zprávy Evropy. Já sám a s panem Baltierem se eh, tomu věnujeme v tomto výboru. Chtěla bych se zeptat, eh, jak se chcete zapojit, co by kyperské předsednictví, právě do, tak, do této debaty? A co budete upřednostňovat, co se týče té budoucí struktury, kterou chceme vybudovat během kyperského předsednictví? Pokud byste třeba mohl pohovořit alespoň o určitých pravidlech, která, kterými by se celý ten postup měl řídit. Také se chci zeptat, jak chcete změřit svůj úspěch, nebo jak, jak chcete nastavit měřítka pro to, jak ta debata bude pokračovat, což samozřejmě rozhodně nebude jednoduché pro ze zcela očividných důvodů. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, pane Tarkovskému. Nyní pan Guerrera. Eh, dobrý den, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že jste k nám zavítal a vysvětlil priority kyperského předsednictví. Přeji vám mnoho úspěchů a také vás chci pozbudit, protože pro vaši zemi je to první předsednictví. Hovořil jste o tom, že k němu přistupujete s velkým zaujetím a s velkým nadšením. Já sám si vzpomínám, na dobu, kdy Španělsko bylo poprvé předsednickou zemí v roce 1989. To už je dost mm, tedy hluboko v minulosti. Tehdy jsem eh, byl ministrem školství, nebo byl jsem, byl jsem v rezortu školství. A pamatuji si, že každý v naší zemi se zaujetím pracoval pro předsednictví Mobiliz, mobilizovali jsme celou naši společnost, abychom byli úspěšným předsednictvím. To předsednictví je eh, trošku kratší, když jste vlastně, když máte předsednictví v té druhé polovině roku, nicméně o to intenzivněji budete muset pracovat. Eh, chci se vyjádřit k komentáři kolegy Třaskovského. Předsednictví, co se týče 28. a 29. června proběhl summit a bylo na něm zdůrazněno, že probíhá reformní proces, který je velice radikální. Probíhá vlastně eh, reforma institucí, je do něho zapojena komise, předseda komise, předseda rady, předseda Evropské centrální banky, předseda eh, euroskupiny, všichni jsou do toho vlastně zapojeni, ale Evropský parlament zatím stojí trošku stranou. Předseda Evropského parlamentu zastává názor, že tento postup nebo že tento proces, který se soustředí na vytváření politické unie, by vyžadoval zapojení, mnohem větší zapojení i Evropského parlamentu protože Evropský parlament eh, zastupuje přímo evropské občany. Podle mého názoru by kyperské předsednictví mělo nahlížet na zájem Evropského parlamentu o zapojení celého, do celého procesu pozitivně a vy jste o tom vlastně už trošku hovořili i v úvodu svého projevu. Také jste hovořil o přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Já jsem členem výboru, který sleduje postup v tomto ohledu. A chtěla bych zdůraznit vaše slova. Vypadá to jako, že už před několika měsíci jsme dosáhli dohody, ale nějak teď ta, ten postup uvázl na mrtvém bodě, zejména v, na radě, protože tam je několik členských zemí, které to tak nějak brzdí. Mm, nicméně vypadá to, že už snad eh, usilujeme o další pokrok, také komise jako začala vyjednávat s radou. Takže bych vás chtěl požádat, abyste pokračovali v tom úsilí, které započalo během dánského předsednictví. Chtěl bych na vás také apelovat, abyste na ty subjekty, které jsou, nebo na ty země, které jsou spíše zdráhavé, které nechtějí postupovat, abyste na ně tedy eh, apeloval, abychom eh, ta jednání ukončili co nejlépe ještě v rámci tohoto legislativního období Evropského parlamentu, to znamená do roku 2014, protože této, této, tomuto přistoupení se věnujeme už dva a půl roku. Tak bych vás chtěl požádat, abyste nám poskytli svou podporu zejména co se týče žádosti výboru AFKO ohledně, nebo stanoviska výboru AFKO ohledně rozpočtu na rok 2013. Jedná se zejména o takové položky, jako je komunikace s občany, uspořádání některých slyšení v rámci Evropské občanské iniciativy. Také chceme zlepšit eh, předvolební kampaň přípravu na volby, které se mají konat v roce 2014. A celkově vám tedy také přeji hodně štěstí. Děkuji, říká předseda, nyní pan Dav. Eh, děkuji. Chtěl bych eh, tedy přivítat nejprve pana ministra. Pane Mavrojanisi, jsme rádi, že jste k nám zavítal. Chtěla bych také eh, poděkovat za vaše vstřícné názory ohledně toho vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu. Dále bych mohl v podstatě podepsat všechno, co jste řekl o významu přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Hovořil jste, nebo padla zde otázka o určitých vnitřních pravidlech. A právě ta vnitřní pravidla jsou nyní naším cílem. Komise a rada zde musí učinit pokrok. Um, protože jinak ta jednání mezi Evropskou unii a e, Radou Evropy vlastně se zadrhnou. Také je naprosto zásadní, aby se zde uplatňovala standardní pravidla, to znamená hlasování kvalifikovanou většinou, A tou kvalifikovanou většinou by komise získala mandát eh, na zastupování Evropské unie to je jeden z takových eh, hlavních zásad, který musíme, kterou musíme vytyčit a kterou musíme dodržovat. Musíme vycházet eh, z logiky Lisabonské smlouvy. Chtěla bych vás také požádat, abyste, co by předsednická země, byli tak eh, přísní, jak je zapotřebí, zejména mm, abyste byli trošku přísnější na britskou vládu, která, jak se zdá, zatím ještě nedocenuje příliš eh, principy Lisabonské smlouvy. Hovořil jste velice laskavě o dánském předsednictví, což se tedy asi očekává. Nicméně je, musíme si uvědomit, že oni měli trošku problémy s těmi pravidly, které se týkají provádění Schengenu. Že to vlastně neudělali dost kvalitně. Takže Otázkou je, zda tyto otázky ještě znovu eh, nezvážit. Otázkou je, proč vlastně došlo k takovým chybám, které nyní dokonce i ohrožují integritu šengenského prostoru nebo procesu. Pro předsednictví to zcela jistě bude velký úkol, aby uchovalo soudržnost. A i určitou kázeň v rámci Rady pro všeobecné záležitosti, protože došlo k tomu, že premiér vlastně začala spochybňovat některá eh, rozhodnutí, k nímž vlastně bylo, k nímž jsme eh, dospěli během summitu. Eh, mohli tohle to být z různých důvodů. Možná jedním z těch důvodů bylo také tak, že někteří nekonají s dostatečnou odpovědností, jako očekáváme. A máme zde i nejnovější příklady, například eh, projevy finského a nizozemského eh, vysokého eh, představitele prezidenta či premiéra, kteří se vyjadřovali k závěrům rady. A já doufám, že vy jako předseda GAC budete schopni trošku je e, usměrnit. Zejména na těch budoucích jednáních, protože nás ještě čekají e, samity v říjnu a prosinci. Pak bych se chtěla ještě vyjádřit poslední věci. Je to jedna věc, o které jste se nezmínil. A je to trošku eh, politování hodné nebo trošku trapné o tom hovořit, možná i v rámci tohoto výboru. Jde o počet chorvatských poslanců, kteří mají začít eh, vlastně plně pracovat zde v roce 2014. Těch poslanců je 11. Evropský parlament by měl připravit určitý návrh, který se týká tohoto počtu. Podle jakého klíče bychom měli vybírat tyto chorvatské poslance? Děkuji. Děkuji i panu Dafovi za všem ostatním za otázky. Vy jste eh, hovořil jako přesvědčený Evropan přes eh, postoj vaší země, ale jak bylo řečeno, Andrew Duff eh, byl vždy přívržencem evropské myšlenky v tomto parlamentu. Pan kolega Hefner má slovo. Děkuji. Děkuji a znovu bych chtěl přivítat pana Mavrojanise na zasedání našeho výboru a poděkovat mu za jeho vysvětlující slova k kyperskému předsednictví. Rád bych stručně pohovořil o otázkách, které se tady nadnesl a pak bych chtěl zmínit jednu věc, kterou jste vy nezmínil, k právu na vyšetřování. Já si myslím, že je důležité, abychom se dopracovali k nějakému řešení, které bude mít smysl. Ono nemá moc smyslu Eh, mít tady výbory eh, vyšetřovací, když eh, parlament nemůže si zvolit svědky, svědky které, o kterých my si myslíme, že je nezbytné vyslechnout. Pokud tady tedy není možnost určitých sankcí, pokud není dostatek přístupu k dokumentům a informacím, které jsou zapotřebí. A jsem si jist, že jsou tu pragmatická a konstruktivní řešení, která by byla možná eh, ve všech těchto oblastech, mm, mm, mm, to by bylo dobré řešení. Myslím si, že všichni eh, počítáme eh, s, v tomto smyslu s vaším předsednictvím. A k politickým stranám, a k finančním nařízením. Myslím si, že je důležité, abychom to udělali a e, zároveň bychom tím učinili krok e, k demokratičtějším řešením na evropské úrovni a také v rámci jednotlivých stran. A Ještě bych rád řekl pár slov k tomu, co jste říkal o občanské iniciativě EU. Nejsem si úplně jist, jestli jste si plně vědom e, toho, že to bylo v platnost 1. dubna, ale stále to ještě řádně nefunguje. Takže my dostáváme spoustu stížností od ECIs a taky těch, kteří, které už byly zaregistrovány komisí. Oni nejsou schopni pozbírat e, podpisy. Mají tady časový rámec 12 měsíců k tomu, aby pozbírali podpisy, ale nemohou tak učinit, protože celý e, systém ještě v určitém směru, v určitých směrech nefunguje. Jsou to problémy se začleněním webových stránek, Eh, do různých rámců. Jsou to veliké problémy eh, s eh, s tím, jak, jak dostat certifikovaný server a když ho máte potom, tak je to tak nákladné, že občané si toto nemohou dovolit. A my jsme si mysleli, že by bylo eh, dobré mít takovou evropskou eh, iniciativu, která bude bezplatná pro ty, kteří eh, se do toho pustí. Ehm, já neustále vedu rozhovory s komisí, abychom tento problém vyřešili. A myslím si, že určitý tlak z rady by tady byl hodně užitečný, protože mm, to byla velká vymoženost Lisabonské smlouvy. My jsme říkali lidem, že to sebou přinese více demokracie, eh, že se mohou angažovat v občanských iniciativách, ale pokud toto nefunguje, pak to způsobí ještě větší frustraci eh, vůči Evropě než eh, větší angažovanost. A jsou to tak skvělé iniciativy. Mladí lidé, kteří se angažují idealistickým a často velmi pragmatickým způsobem, jsou zaangažováni do návrhu na evropské úrovni. A teď se, je to velmi je to zlobí, protože to není možné. Pokud vynaložíme tlak, tak i doufáme, že se nám podaří překonat tyto problémy. A poslední bod. Rád bych řekl něco k tomu. To je to taková obecnější otázka eh, situace, v které se nacházíme teď v Evropě a je také budoucnost Evropy. Jedna věc je jsou záchrana opatření, eh, nouzová opatření. Eh, to je něco, eh, co už teď děláme celá léta, ale zároveň musíme přemýšlet o tom, na co je to všechno zacíleno. Myslím, že občané půjdou te, touto cestou pouze, když pochopí, jaký je cíl, kam to, všude, kam to má vést. A my Potřebujeme obraz budoucí architektury Evropy, kde toto všechno bude eh, založeno na demokratické legitnosti a kdy občané pochopí, že to je jejich Evropa a že to není pouze Evropa institucí. Takže já si myslím, že to všechno, co jsme teď už dokázali, proto musíme najít novou architekturu, abychom toto mohli um, vybudovat v rámci komunitární metody a na základě um, legitimního přístupu, um, to je to, co poskytne Evropský parlament a podobně. A k tomuto účelu určitě potřebujeme ehm, hlubší diskuze, eh, určitě potřebujeme eh, konvenci, umluvu, eh, ale nejenom umluvu ehm, kterou přijmeme to, eh, ty návrhy, které už eh, existují, eh, čtyř prezidentů, potřebujeme diskuzi, plnou integraci Evropského parlamentu, také národních parlamentů a ještě bych dodal, že potřebujeme integraci občanské společnosti a také proces, který samotný bude legitimní a který um, um, zaručí demokracii v Evropě. A myslím si, že v rámci vašeho předsednictví teď nej, nejmohu nalézt správná slova v angličtině, říká řečník, ale musíme se podívat, jak budou vypadat ty vyhýbky do budoucna, ne snad obecné cíle, ale metody, které zvolíme, abychom se mohli rozhodnout, jak bude vypadat tato budoucí architektura. Takže bych eh, vás chtěl vyzvat, a také eh, počítám s vámi, že byste mohli na pomoci eh, v těchto časech, na pomoci Evropě, aby se dostala na tu správnou cestu ale eh, na cestu, kde se občané budou cítit jako součást Evropy. A důležitá bude metoda, kterou zvolíte pro budoucí diskuse a pro budoucí rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Ještě dva Řečníci se přihlásili slova pan Bronx. Děkuji. Pane ministře, vy jste eh, tady mluvil o, eh, nemluvil příliš o záležitostech v Vy jste říkal, že Evropa eh, musí být blíž, blíže svým sousedům myslím si, že nejprve musíme je pozbyďovat, aby už přestali být jenom zemí v tranzitu pro ilegální migraci. V případě Turecka to může být obtížná situace, protože, jak jsem to pochopil, tak Turecko eh, odmítá eh, uznat roli vašeho předsednictví. nejsem znám jako někdo, kdo je eh, na, velkým přívržencem vaším, ale já mám pocit, že je to velká urážka Ehm, ehm, eh, ještě navíc k tomu přispívá skutečnost, že, jak víte, třetina vaší země je okupována. Ehm, eh, myslíte si, že žádná vyjednávání s Tureckem o e, možné kandidatuře by mohla pokračovat během toho během další okupace. E, hovořil jste o tom, že se musí posílit evropská e, identita tak, aby byla udržena koncepce evropského občanství. A e, já tady nic nenamítám vůči evropské identitě, je e, tady evropské občanství, ale je to jenom e, takový dodatek a také tady národní povědomí, které je něco jiného. Ale já bych věděl, jak vaše evropská identita má být posílena přístupem Turecka případným, když se podíváme na celou evropskou historii a kulturu. A také jste zmínil evropské politické strany. Tady jsou určité věci, které se staly takovými povinnými. Já mě leží na srdci toto. Za prvé politickým stranám eh, budou tady přenos umožněna, pak to bude. Eh, máme tady evropské eh, voliče jak dlouho toto bude trvat, než evropské politické strany budou povinné? Toto je jediný nástroj pro všechny evropské volby. Pokud eh, toto eh, nastane, a teď to zatím eh, takto nefunguje, to by omezilo volby a tím roli Evropského parlamentu a pro celou tuto perspektivu Evropské unie. Včera jsme slyšeli a Ehm, také dva náznaky dnes ráno, že Evropská unie by se měla rozhodnout o otázkách, o záležitostech, které se týkají ehm, evropských voleb. Myslím si, že evropské politické strany ehm, byly eh, nástrojem pro, pro to, jak by Evropská unie mohla tyto otázky rozhodovat. Děkuji. Grazie e adesso l'onorevole Messerschmidt. Děkuji a nyní má slovo pan Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo. Pane Mavrojanisi, dobře, že jste mezi námi. V úvodu chci říct, že na rozdíl od pana Dafa, eh, nemám pocit, že musím být zdvořilý k dánskému předsednictví. Navzdory tomu, mohl byste, eh, pane Velvisanče, potvrdit, že dohoda nebo eh, souhlas s šengenskou dohodou není dánské rozhodnutí, ale rozhodnutí jednomyslně přijato radou a e, děkuji vám za e, návštěvu a za prezentaci e, vašeho programu v našem výboru. Moje otázka nyní se týká toho, co by mohl být největší ústavně právní problém během vašeho předsednictví, totiž země, která by opustila eurozónu. To je velmi pravděpodobné, podíváte-li se na ekonomický vývoj v jižní části eurozóny, eurozóny že se to stane během vašeho předsednictví. Tak tak jak jsou nastavené struktury eurozóny dnes, nelze opustit eurozónu, aniž byste neopustil um, celou Evropskou unii. A to je z, eh, z pohledu že, při pohledu na Řecko něco, co je eh, nutno eh, řešit. Eh, takže pokud by tento problém vyvstal během vašeho předsednictví, jak s tím naložíte a jaká opatření přijímáte nyní, abyste se později vypořádali s tímto ústavně právním problémem, pokud k tomu nedojde v nadcházejících šesti měsících, pak během dalšího předsednictví. Takže Jaké přípravy činíte v této věci, abyste mm, dobře naložili s touto situací, která nesporně nadejde? Děkuji, eh, pane předsedo. Nezaznamenal jsem eh, žádné další eh, přihlášky a než udělím slovo panu ministrovi, tak si dovolím říci následující. Pokud jde o otázku sousedství um, eh, Evropské unie lze říci, že Kypr z geografického hlediska se nachází v jedinečné situaci. Nachází se eh, ve středomoří, eh, ve středozemním moři uprostřed moře a je vlastně přímo v centru konfliktu blízkovýchodních a tak dále. Nelze samozřejmě řešit a zabývat se všemi světovými problémy současně, ale snad eh, byste mohl alespoň stručně pouvažovat o eh, eh, zeměpisné pozici Kypru. Netýká se to nutně mm, vašeho předsednictví, ale jak vidíte obecně světový vývoj v současné době? Evropa není satelitem je součástí tohoto světa. Možná byste mohl pouvažovat na hlas o těchto problémech. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo. Ano, v skutku většina otázek mm, eh, je složitá a také poněkud zastrašující. Dovolíte-li, budu co nejotevřenější a nejupřímnější, takže to, co řeknu, nepovažujte to za eh, stoprocentně v souladu eh, s radou. Doufám, že sekretariát eh, rady mi promine, pokud dodám i některé poznámky nad rámec pozice rady. Ale myslím, že musíme být čestní a upřímní v našich výrocích a o to se také dnes pokusím. domnívám se, eh, pokud jde o takzvané eh, výbory, vyšetřovací výbory, musíme prokázat, že eh, umíme dosáhnout výsledků. Tato otázka byla nadnesena i dalšími řečníky. Skutečně souhlasíme s tím, že musíme mít něco, co je v souladu s tím, co chceme eh, učinit a nesmíme ztrácet ze zřetele eh, náš cíl. Naše vyšetřovací výbory musí skutečně na pomoci transparentnosti a eh, odpovědnosti skládání účtů veřejnosti musíme bojovat proti beztrestnosti a tak dále. Takže je zde celá řada úkolů, ale myslím, že eh, v nadcházejících měsících dokážeme nalézt správnou cestu vpřed a že vezmeme také v potaz veškeré eh, ty eh, problémy, které existují, buď politické nebo administrativní, postavení jednotlivých subjektů, představitelů komise, členských států, správně propojit na národní úroveň a stávající eh, status eh, evropských úředníků, komunitární úroveň a tak dále. Musíme zde sladit celou řadu aspektů, ale eh, máte naprosto pravdu, musíme najít něco, co bude podstatné a věcné. Nesmí to být pouze samoučel. Zmínil se o tom také pan Duff. A myslím, že i on sdílí tento pocit, že po včerejším setkání eh, jsme vykročili správným směrem a uspějeme. A souhlasím se slovy eh, pana Hefnera, pokud jde o pragmatický a realistický přístup. Pokud jde o politické strany, věříme, že evropské politické strany mají přidanou hodnotu a současně, pane Bronzi, chci vás ujistit, že nejde o restriktivní přístup, jde naopak o vytvoření přidané hodnoty, nejde o omezení debaty anebo omezení e, přístupu k evropským volbám, nebo jakkoliv omezovat možnosti, které se dnes nabízejí, e, tím, že e, vytvoříme jakýsi rámec, který nic jiného nepřipustí i když jde o strany, které nejsou nutně proevropské. Jde o rozšíření prostoru svobody a mm, bezpečnosti v Evropě, nikoli jej omezit. A chápu i to, co jste uvedl o evropské identitě a myslím si, že v dohledné budoucnosti nebude eh, eh, na vybranou mezi mm, těmito eh, dvěma možnostmi. Pokud se život vyvíjí tak, že nakonec bude evropská identita nadřazena národní identitou, tak budiš, nemůžu to předpovědět. Nyní zdá se, mm, se evropští občané hlásí eh, k obojí identitě. Nejdůležitější otázka zcela zásadní otázka, kterou si budeme muset eh, pokládat v průběhu nadcházejících měsíců, eh, není nutně otázka týkající se předsednictví, protože předsednictví má eh, svou zadanou roli nebo vymezenou roli. Jde o to, jak formovat budoucí architekturu Evropské unie. Debata o tom již započala. Všichni si uvědomujeme, že například do konce loňského roku jsme se e, zaměřovali na e, fiskální opatření a e, fiskální kázeň, rozpočtovou kázeň, regulaci a dohled pak jsme si uvědomili, že paradigma musíme posunout směrem k růstu a vytváření pracovních míst. Pak jsme schválili fiskální pakt, což byl první nebo je první stavební kámen eh, eh, jakési ekonomické unie, což je nezbytné, aby eurozóna dobře pracovala. A to vyústilo pak eh, na evropské, evropském mm, s zprávou pana Rompoje a to je teprve začátek eh, eh, skutečné debaty. V nadcházejících měsících uvidíme, jak se tato debata bude vyvíjet, jakým směrem se bude ubírat. Upřímně řečeno, eh, nikdo v této věci nemá jasno, nikdo neví přesně, jak budeme postupovat dále. Dokonce není ani jasno o tom, E, které prvky jsou přijatelné bez e, změny e, smlouvy a které vyžadují změnu smlouvy. Například většina lidí v diskusích tvrdí, že musíme dát přednost bankovní unii a bankovní unie, že je proveditelná v rámci stávající smlouvy. Jiní tvrdí, že je nutno čekat až do prosince až Evropská rada předloží novou zprávu a návrhy rozhodnutí ale tato rozhodnutí eh, se nebudou týkat ještě ratifikace, ale eh, dalšího postupu. Takže musíme vyčkat a opět snažit se eh, nalézat správné propojení mezi tím, co probíhá na úrovni Evropské rady, Tam je skutečně určitý problém a to vyvolává legitimní starosti Evropského parlamentu, protože Evropská rada je naším šéfem, ale nikoli vaším. Takže musíme eh, nalézt eh, ty správné instituc- institucionální vazby mezi institucemi. Ale máte pravdu tež v tom, že ano, Evropská rada není legislativní orgán, to všichni víme nyní, ale je to instituce. Ale musíme vyčkat, jak budeme postupovat a pak se opět rádi k vám vrátíme s dalšími informacemi, až budeme jasněji eh, vidět, jak se věci vyvíjejí a pak budeme s vámi diskutovat, eh, jak dále spolupracovat. Nevím, jestli se dopracujeme k úmluvě a jaká úmluva to bude a do jaké míry do toho bude zasahovat Evropský parlament, národní parlamenty a občané. Ale naší ambicí od prvopočátku je přiblížit Evropu eh, občanům a občany eh, Evropské unii. A tady musíme eh, nalézt způsoby, jak to překlenout a proto jsou i instituce tak důležité. Mnozí eh, eh, vám řeknou, že nyní eh, není čas na přijímání úmluv nebo úpravu smlouvy, protože to stejně neprojde v mnoha zemích převládá euroskepticismus a tak dále. Ale my musíme nalézt nějakou cestu vpřed. A také si plně uvědomujeme a to je velmi důležité, abychom o tom uvažovali. A mm, rád si přečtu e, zprávy, které e, připravuje e, tento výbor o více vrstevnaté zprávě a mm, zprávu Lamasura a tak dále. Protože si všichni uvědomujeme, že jsme dospěli k Lisabonské smlouvě a Eh, vytvořila se jakási eh, máme eh, v Evropské unii několik mocenských center. Máme Evropskou radu a pak také v rámci summitu souběžně anebo návazně na summit proběhla schůzka zemí eurozóny, euroskupiny. Výsledky summitu euroskupiny podmínily výsledky samitu eh, Evropské rady. Evropský parlament také volá po eh, prohloubení pravomocí. Evropská komise si také eh, žárlivě střeží své kompetence a tak dále. Musíme nalézt způsob, jak lépe regulovat tento systém, který se této chvíli rozbíhá všemi směry. A věřím, že to je částečně i nová role rotujícího předsednictví zajistit eh, využití synergií a eh, také zajistit soudržnost mezi těmito jednotlivými mocenskými centry. Ehm, v tom musíme dále ehm, pokračovat a uvažovat a uvítáme eh, samozřejmě podněty vašeho výboru. Pokud jde o přistoupení Evropské unii, unie k Evropské Evropské umluvě o lidských právech. Tady myslím, že pane Dafe, jsem velice rád, že, Evropská, že Velká Británie je připravena stáhnout svou poslední výhradu a očekává se, že jednání se obnoví a doufejme, že budeme rychleji pokračovat, ale vzal jsem na vědomí všechny vaše poznámky k této věci velice pozorně. Děkuji, pane poslanče, za eh, vaši podporu a za svědectví o vašem předsednictví, když se opět ujímáte předsednictví po čase, tak nikdy přesně nevíte, jak eh, nastavit eh, tu eh, laťku. Když ji nastavíte příliš vysoko, tak si tím vytýčíte příliš ambiciozní cíle, když je laťka příliš nízko, také to není ideální a to platí pro nás dvojnásobně, protože jsme malá země, my jsme museli zmobilizovat eh, veškerou veřejnou zprávu a eh, všechny lidské zdroje pro účely eh, předsednictví. Takže úkol předsednictví je skutečně velké břímě, ale stojí to za to. V Bruselu Máme, jsme měli asi 90 eh, zaměstnanců a nyní pro účely předsednictví přes 200 ehm, pracovníků, kteří eh, se zabývají předsednictvím. Takže to skutečně vyžaduje všechny naše síly. Děkuji. Také jsem vzal eh, na vědomí informace, které jste, nebo tu žádost, která se týkala rozpočtu na rok 2013. Rada včera přijala kvalifikovanou většinou svůj postoj, který se týká návrhu rozpočtu a v září by tedy měla započít eh, ta diskuse s Evropským parlamentem a zcela jistě budeme usilovat o to, abychom vzali v úvahu všechny vaše požadavky. Teď jedna taková ošemetná otázka, která se týká Schengenu. Jak pan Dav tak i můj přítel, můj eh, pan Messerschmidt, upozornili na toto závažné téma. Nejprve vám řeknu dobrou zprávu. Velice úzce spolupracujeme s Evropským parlamentem. Včera se nám podařilo přesvědčit Koreper k tomu, aby schválili určitý návrh, jak postupovat a překonat tu obtížnou situaci, v níž se nacházíme. Snad to tedy nakonec všechno bude v pořádku, že zase to vyřeší během následujících měsíců. A chtěla bych vám říci, že na tom pracujeme velice usilovně, hledáme způsob, jak postupovat. a je to takový, taková, chceme postupovat takovou metodou, která bude respektovat všechny výsady a práva Evropského parlamentu. Takže to byla ta dobrá zpráva a pak tedy ještě je zde ta druhá strana mince. Je pravda, nebo nevím, jestli tady pan eh, Messerschmidt eh, má pravdu nebo nemá pravdu, co se týče toho obvinování dánského předsednictví. Je pravda, že existovaly možná určité pochyby, možná se dánské předsednictví chtělo něčemu věnovat a pak se to nepodařilo. Ale chci zdůraznit, že dánské předsednictví jednalo v dobré víře a Eh, ta změna právního základu, ta byla založena na eh, jednotném, jednomyslném rozhodnutí nebo schválení eh, Evropské rady. Bereme, respektujeme názor Evropského parlamentu v této otázce, ale zároveň si musíme všichni uvědomit, a o tom hovořil i pan Dav. Pan Dav byl při přípravě toho článku 70, Takže asi ví, že při těch jednáních jde, nebo že ten Schengen, celý ten systém Schengenu je založen na vzájemné důvěře a také na e, vzájemném přeskoumávání, takzvaném peer review. Čili, když dojde na hodnocení, pouze na to samotné hodnocení, tak členské státy trvají na tom, že to je úkol, který má zůstat v jejich pravomoci. A nechtějí tuto pravomoc předat na úroveň EU. To je názor členských států a řekla to vlastně nakonec i právní služba rady. Ale teď vlastně nedochází pouze k tomu hodnocení, protože to hodnocení souvisí ještě s něčím dalším, a to je zpráva a řízení. To znamená, otázkou je, jak například můžeme v některých výjimečných případech umožnit různé interní eh, kontroly v rámci Schengenu. A pokud vytrhneme jenom tento jediný právní prvek, to znamená, tam, tam je otázka, tam je otázka toho hodnocení a toho přesunu pravomocí v otázce hodnocení. Ale to je jediná otázka, která zůstává nedořešena. Jinak všechny ostatní věci na tom se shodneme. Takže pokud si uvědomíme, že vlastně pouze jediný tento prvek toho hodnocení je eh, takovým jablkem sváru, tak jinak si můžeme říct, že vlastně postupujeme docela úspěšně. A ta rada, která se konala 7. a 8. června, hovořila o přesunu některých eh, pravomocí vlastně z toho šengenského kodexu do Eh, mechanismu řízení hranic. Takže to je vlastně eh, ještě otázkou, jaké úkoly eh, mají zůstat v pravomoci členských států a jaké se mají přesunout na evropskou úroveň. Takže nesch- zatím jsme se neschodli na 100%, ale myslím si, že pokud se třeba shodneme na 95% celé té věci, tak by bylo škoda v tom nepokračovat. A teď řeknu něco, co už trošku zachází za můj mandát. Chci vám říct si něco, nějakou určitou, určitý osobní názor. Naše země není, nebo se, naší zemi se nelíbí názor, že členské státy mohou se prostě libovolně rozhodovat Eh, zde ohledně těchto kontrol, ale to skutečně už vám říkám vlastně pouze můj osobní názor a nemám na to dostatečné pověření, abych takový názor zde prezentoval oficiálně. Pak se chci vyjádřit ještě k názoru pana Dafa. Já vím, že už mluvím dlouho, ale ještě možná mi dovolte alespoň pět minut. Hovořil jsem o tom, že chci s vámi mluvit otevřeně, Pan Dav hovořil ještě o jedné věci, která vyplývá z, té, mm, vlastně z toho neúspěchu nebo z té otázky patentů, z toho rozhodnutí ohledně patentů. Evropská Otázkou je, zda Evropská rada může najednou změnit něco, co už bylo v podstatě téměř eh, plně dohodnuto mezi Evropským parlamentem a radou. Nicméně formálně máme zde určité formální postupy a politické postupy. Ehm, Rada ministrů se skládá ze zástupců členských zemí, takže pokud e, vlastně nám řeknou, prosím, něco nedělejte, tak je to spíše pokyn než pouze doporučení. Ale skutečně si uvědomuji, že pro Evropský parlament e, je to problematická otázka. Ale co se týče dohody o patentech, tak zde máme e, řádný legislativní postup. Musíme tedy se shodnout, že máme zde tedy dva zákonodárné orgány, které se musí dohodnout. Tato práce už se táhne celé roky. Chtěl bych na vás tedy apelovat, abyste také eh, se pokusili postupovat co nejpragmatičtěji, protože by bylo velice politování hodné, pokud by ta dohoda nebyla mm, učiněna co nejdříve. Bylo by to, byla by to škoda pro průmysl, pro podnikání, pro podnikatele, protože oni na to už strašně dlouho čekají. A teď už jsme dosáhli takové e, situace, kdy ta skládanka, v té skládance už jsou téměř všechny díly a už chybí pouze jedna kostička. Takže bychom měli být pragmatičtí, zároveň chápu vaši pozici a chápu i vaši reakci. Pak je zde ještě jedna věc, z níž mám, eh, nebo na kterou vám mohu snad uspokojivě odpovědět. Je, je to vaše otázka na počet poslanců zastupujících Chorvatsko. Vy se, na mě, vy se ptáte mě, ale já bych se spíš rád zeptal vás, protože by to měl asi celé iniciovat Evropský parlament a Evropský parlament by měl připravit určitý návrh, zaslat ho radě a poté rada Eh, se k vám opět navrátí a bude potřebovat váš souhlas. Takže nakonec je to tak. My víme, že už jsme vlastně překročili to číslo 750. Víme, že to musíme dořešit, tuto otázku, ještě předtím, než nastanou další volby do Evropského parlamentu. U Chorvatska tam je otázka, za to bude 11 poslanců nebo 12, nebo pokud to číslo můžeme trošku snížit třeba o dva, o tři poslance. Prost, my zkrátka budeme čekat, eh, jakou iniciativu v tomto ohledu vyvine parlament, co navrhne. A já jsem velice rád, že my, co by předsednická země, se tím vlastně se nemusíme zabývat. Ne, ale tak teď vážně, je to velice závažná otázka. Chtěli bychom eh, s vámi o tom hovořit. Pokud vás bude zajímat naše stanovisko, vždycky budeme ochotní vám ho poskytnout a společně budeme usilovat o nalezení nejlepšího uspokojivého řešení. Pan Bron také pohovořil o takové velice ožehavé otázce. Ho ptal se na přistoupení Turecka. Pro mě je dost obtížné, protože já sám pocházím z Kypru, tak těžko mohu prezentovat názor na toto téma, protože samozřejmě my jako předsednická země musíme k Turecku přistupovat neutrálně, ale mohu vám alespoň připomenout závěry ze září rady. A v těch závěrech zaznělo to, že země, která stojí mimo Evropskou unii, nemůže eh, kritizovat postupy, jakým, jakým funguje Evropská unie nebo předsednická země. A teď opět řeknu něco, co zachází trošku za rámec mých pravomocí. Můj osobní názor je, že mě to také trochu uráží. Mě to neuráží jako Kypřana, mě to spíše uráží jako Evropana, protože žijeme v části země, kde jsou problémy a myslím si, že v rámci Evropy bychom takové chování neměli tolerovat, zejména pokud to chování vyvíjí země, která se vlastně chce E, přidat k Evropské unii a která hovoří o tom, že by chtěla sdílet naše hodnoty. Nakonec to budeme muset nějak řešit. No a pak jste se ptal, zda máme pokračovat v jednáních či nikoli. Ta otázka se objevila poprvé před sedmi lety, kdy se rada rozhodla zahájit přístupová jednání s Tureckem. Na mě není, abych toto rozhodnutí nějak kritizoval, ale já jsem to chápal tak, že je dobré e, zahájit ta jednání, investovat vůbec do toho, aby zde bylo jednání, které pomůže vyřešit různé otázky a které třeba může vyřešit i tu otázku okupace. Zatím je zde tedy, nebo my jsme došli k závěru, že Turecko neplní dostatečně kodaňská kritéria, ale myslím si, že dobré vůbec, že ten proces začal, aby tam došlo k určité transformaci. je to taková investice a já nevím vlastně, jestli ta investice se vyplatí. Opět řeknu svůj osobní názor, já si myslím, že zatím se to příliš nevyplácí. Pan Messerschmidt se ptal na možnost toho, že některá země by mohla opustit eurozónu, případně i celou Evropskou unii. Já bych eh, o tom spíše nehovořil. Pro mě by bylo velice politováníhodné, i pro Kypr by bylo velice politování hodné, pokud bychom předsedali Evropské unii a museli bychom řešit takovou věc. Takže my doufáme, že k takovému opuštění eurozóny či Evropské unie nějakou zemí vůbec nedojde. Pokud by takový scénář nastal, tak já nevím, Možná se můžeme zamýšlet nad tím, jakým by se to mělo odhrát způsobem. Zda by třeba vystoupení z eurozóny mělo automaticky znamenat i opuštění Evropské unie. Já toto skutečně nedokážu teď říct, ale doufám, že snad se nám nakonec podaří pragmatickým postupem takovému scénáři se vyhnout. ale zároveň vás nemohu kritizovat za to, že jste takovou otázku nastolil. Pak ještě vystoupil pan Cassinis. Pane předsedo, jsem velice rád za jeho komentář. Na Kypru jsme zvyklí žít v určitém napětí. Víme, že vlastně zde existují, že jsme vlastně jakoby jaksi na pokraji určitého geografického území, kde dochází k různým um, problémům. A skutečně ta, ta, ta poslední část kyperské historie není příliš eh, hezká, jak dobře víte. Zároveň však doufáme, že právě naše zkušenosti nebo naše znalosti této části světa nám mohou pomoci v tom, abychom dokázali napomáhat při formování politik Evropské unie, které se týkají blízkovýchodních zemí nebo zemí Arab, po, po arabském jaru využijeme veškeré naše dobré vztahy, které máme se zeměmi této oblasti. A možná se nám podaří přetnout ten, nebo překročit ten bludný kořen a najít určité prvky, které nás spojují a snad se nám také podaří i změnit tuto část světa. Může to, můžeme hovořit i o otázce Palestíny, můžeme hovořit o otázce e, přechodu k demokracii v Sýrii, nebo i o procesech v dalších zemích. A snad tedy v těchto zemích se nakonec vyvine plně demokratická společnost. Myslím si, že zatím je to tak, že v celé řadě těch eh, zemí, kde došlo k různým povstáním, tak tam vlastně jsme příliš nechápali, co se tam děje. A my se sice nechceme, nechceme zasahovat do politiky těchto zemí, ale stále je zde riziko, které spočívá v tom, že dojde k určité změně té přeměny, nebo že, že vlastně ta přeměna nakonec v některých zemích může vyústit opět vlastně v nastolení určitého autoritářského režimu. Měli bychom dnes být velice opatrní, musíme podporovat v těchto zemích pluralitu, respektování menšin, uh, více let rozvrstvenou komunikaci, podporu občanské společnosti, podnikání v těchto zemích. Také musíme uplatňovat myšlenku, která, nebo ten princip více za více. Možná bychom měli také požádat místní vlády těchto zemí, aby více otevřeli svou společnost, <clears throat> aby více naslouchali požadavkům lidu, který chce třeba hlubší změny. A to, že by byla taková podmínka toho principu více za více. To je tedy názor, který se týká <clears throat> této také složité otázky. Doufám, že společně se nám podaří dosáhnout pozitivního vývoje, ale ten takový vývoj tam asi není zaručen. Děkuji za prostor, který jste mi věnovali. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět většinu otázek, které zazněly od poslankyň a poslanců. Děkuji, pane ministře Mavrojanisi za vaši návštěvu zde i za odpovědi. A musím říct, že velmi oceňuji, a to asi i jménem kolegů, to, co jste řekl. A jak jste to řekl? Že jste částečně eh, do toho vnesli i vaše osobní posouzení eh, s jistou pečlivostí nebo obezřetností eh, ale eh, skutečně bych vám rád popřál eh, hodně úspěchu v průběhu keperského předsednictví a mohu jen doufat, že Evropa a především Kypr, který se nalezá ve velmi obtížné situaci, doufám, že to všechno bude mít pozitivní dopad. Srdečně vám ještě jednou děkuji a ještě jednou hodně úspěchu. mentre... Eh, tak a budeme pokračovat. Teď se dostáváme k hlasování. Možná bych hm, mohl krátce... Mohl říct si něco eh, k zasedání eh, nebo k setkání koordinátorů, které se konalo včera odpoledne. Jednak potřebuji schválení výboru jako celku, eh, tedy pozměňovací návrh, eh, tedy článek 195 eh, jednacího řádu, kolega Dav tady navrhl, aby toto se stalo součástí budoucí zprávy, aby to bylo trošku šířeji koncipováno, mm, aby jednací řádu proběhlo více změn a k tomu eh, se také uspořádá seminář k tomuto tématu a poté má být eh, rozpracována zpráva eh, k této tématice článek 48, 50 mm, a 27, 20 až 27. Potom k interpretaci čísla 191 mm, a 187. Mm, tady máme dopis předsedy adresovaný výboru. A co se týče zprávy Libe, o um, právech menšin v Maďarsku. Tady si koordinátoři myslí, že to teď eh, se nezdá být um, žádoucí. A potom Potom ještě je nutné přeskoumat eh, to, jestli má být vypracováno stanovisko a to k evropskému semestru, a nebo jestli v daném případě by ekon mohl být eh, začleněn do tohoto, eh, pak eh, k Evropské monetární unii. Tady jeden pravodaj ze socialistické frakce by se chtěl tohoto tématu ujmout. Musíme to probrat ještě s výborem Ekon a skoordinovat. Toto platí také pro víceúrovňové řízení nebo zprávu. A tady se má konat společné zasedání konátorů v prvním ří, zářijovém týdnu k tomuto tématu. Už tady byl poslán nějaký dopis, nebo teprve bude adresován tento dopis výboru Ekon a pak ještě člen kabinetu, eh, z, člen z rady má být přítomen, pak eh, zpráva o solidaritě a to tady je za tuto eh, za toto mm, zodpovědný pan Dav. Jde o složení soudního dvora tady je autorem stanoviska někdo, asi to bude pan Messerschmidt, ještě musí být tato osoba jmenována. A pak víceletý finanční rámec, co se tohoto tématu týče. Tak e, pravděpodobně to bude pan Takovsky, ale jak jsem řekl, to teprve bude domluveno. Pak Evropské politické strany Tady bude zpravodajem někdo z EPP. Tato osoba bude jmenována, je to důležitý bod a jde tu také o rozpočtový řád a všechno, co s tím souvisí. Tato zpráva bude pravděpodobně propojena eh, stanoviskem, s naším stanoviskem asi my budeme eh, vedoucím výborem v tomto tématu, co se týče možnosti eh, participační demokracie. Eh, to je velmi smysluplný návrh. Uvidíme, jak to bude vypadat. A potom pan Dav se tady vyjádřil nebo dal podnět k tomu, aby se zorganizoval seminář k nás ke vstupu Evropské unie nebo přístupu Evropské unie k úmluvě o e, lidských právech. E, tedy k tomu se bude konat odborná akce nebo seminář. E, pravděpodobně to bude až v roce 2013 možné, protože bychom měli asi ještě vyčkat na stanovisko soudu a toto stanovisko ještě k dispozici nemáme. Ale asi se k tomu tedy vyžádá stanovisko soudu. Eh, jsou tu ještě, prosím, příspěvky k tomu, co se odehrálo na setkání koordinátorů. Ne, můžeme to považovat za domluveno a můžeme opravdu přejít eh, k hlasování. Máme tady eh, k hlasování tři zprávy. Jednak je to zpráva kolegy Hefnera. Je to dohoda o zasílání um, uh, listin. Um, sul modo con cui questi documenti eh, um, Váhy dal parlament. Institucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a radou o předávání utajovaných informací v držení rady. Nejprve budeme hlasovat o číslu 3. Tady máme poznací návrh 3 eh, kolegy Gerlova. Kdo je prosím pro? Dejte znamení rukou. e quindi è approvato. Pongo in votazione l'emendamento 1. A potom bych rád předložil pozměňovací návrh, který úvodní text jde e, a pana Guerrera, kdo je prosím pro, proti. Pan Daf, e, technická poznámka, e, pozměňovací návrh 2. Pana Guerrery, který hovoří o smlouvách a jiných právních textech. A to je trošku záhadné a nemyslím si, že by to mělo, muselo být tak, tak záhadné. byl bych raději, kdybychom to vynechali, tato slova, pokud s tím souhlasíte. Myslím, že by to přispělo k většímu jasno, vyjasnění toho, o čem tady mluvíme. Takže pozměňovacímu návrhu dvě to bylo. No, můžeme si poslechnout eh, komentář pana Guerrera k tomuto. Souhlasíte s panem, eh, s návrhem pana Dava? Dobře, takže eh, v pozměněném formě toto můžeme předložit hlasování. Kdo je pro, proti? Drželi se přijato. A pak eh, konečné hlasování, kdo je prosím pro, proti, drželi se přijato jednomyslně. Takže gratulujeme eh, panu Hefnerovi. Tak ještě tu Technická poznámka. Děkuji, pane předsedo. V vašich úvodních poznámkách jste hovořil o hlasování o třech záležitostech. Pokud jsem informován, tak otázka toho zápisu je něco, o čem se musí hlasovat. Jistě jsme to diskutovali včera a EPP a SD naznačili, že nechtějí, aby se o této věci hlasovalo. Ale výbor se na tom nedohodl a určitě se nehlasovalo včera. Takže pokud máte v úmyslu učinit návrh a chcete to odstranit, tohoto hlasovacího programu, tak bych byl mm, eh, rád. A možná, že jeden z našich kolegů by tady mohl učinit eh, návrh o tom, že se o tom nebude hlasovat. Yes, no, I'm, I'm sorry. Ano. Je mi líto, že pan Fox přesně nepřipomněl to, k čemu došlo včera, ale eh, včera se rozhodlo, pokud předseda zaznamenal skutečnost, že tady byla velká většina eh, pro to, aby to bylo odloženo, tak ohlás, ehm, tak, takže toto bylo takto eh, rozhodnuto. V současné době, tedy na začátku zasedání, eh, já si myslím, že to teď nemůže být pozměněno. Pane předsedo, promiňte, chci říct, toto to, to není souladu s tím, k čemu došlo včera. My jsme měli obecnou diskusi a jak pan Dav, tak já jsme řekli, že s tím nejsme spokojeni. Eh, tady není, hla, není hlasování. A ta otázka zůstává na programu. A pokud pan Baldieri chce navrhnout, aby to bylo odstraněno, tak to může učinit. Jde o návrh protokolu o uplatňování listin základních práv Evropské unie. Eh, v České republice. Ano, eh, já se musím omluvit jako předseda. Měl bych toto zaznamenat. Vyslechli jsme si názory kolegů eh, v rámci největších skupin. Oni požádali o odložení hlasování k protokolu, tedy návrhu protokolu plněné listiny Evropské unie v České zprávě a e, zpravodaj. Takže já jsem e, řekl, že toto potom bude odstraněno z programu a to byla e, jasná většina, k tomuto došlo, když jsme schvalovali program a já si nemyslím, že program nebo je jenom záležitostí předsedy. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že včera bylo všem jasné, že skupina EPP a skupina ST byly proti tomu, abychom hlasovali dnes. A včera jsem řekl, že pokud by se to mělo odložit, tak by se to mělo odložit až do září, až na září. ale neměli bychom odkládat eh, rozhodnutí v této důležité věci. A to je ta stávající pozice. Nicméně, pokud chcete, abychom si to tedy ujasnili, tak bychom se měli tedy rozhodnout. Bychom tedy se rozhodli hlasováním. I can only say that yesterday... Já mohu říci, že včera jsme se dohodli na to, abychom odložili to hlasování. Takže můžeme se o tom dohodnout ještě dneska, ale pro mě to včera bylo jasné, že jsme se rozhodli to odložit. A me pare che fosse chiarissimo che Děkuji. Ano, já si také myslím, že to bylo dostatečně jasné. Takže my jsme to neodložili jaksi na neurčito, my, chom, my jsme to odložili na září. To jsme navrhli a všichni s tím souhlasili. Ale pokud chcete, tak o tom ještě můžeme znovu hlasovat. Nicméně, já si myslím, že ze včera už je to jasné. Děkuji, já mám ještě... Dovolte mi otázku. Ano, včera to bylo pro všechny jasné, že došlo k odložení, že jsme to odložili. A myslím si, že tento výbor jednal v dobré víře. Pan, pan kolega Fox a pan Prong, ti velice dobře vědí, že jsme se dohodli na odložení. Takže teď se tak jenom trošku uměle snaží, jak si to ještě znovu vyvolat nebo připomenout. A pro mě je to velice, eh, pro mě je to zklamáním, protože já se skutečně domnívám, že chování britských, nebo nedomnívám se, že britské chování je určitým demokratickým vzorem zde v parlamentu. Myslím si, že včera jsme jednali v dobré víře a neměli byste zde jaksi politikovat nebo vytvářet nějaké vaše eh, taktiky. Ano, pro mě je také naprosto jasné, že jsme se dohodli na odložení. A myslím si, že někdy nemusíme ovšem eh, oficiálně hlasovat. Prostě jsme se dohodli, shodli jsme se i v rámci koordinátorů. Myslím si, že e, někdy prostě nehlasujeme, když se dohodneme, když je zde většina, když se shodneme, takže pak to prostě pouze předseda vezme na vědomí. A nevím, myslím si, že hlasování by teď k ničemu vlastně nesloužilo, dokonce by to podkopalo rozhodnutí a pravomoci e, schůzky koordinátorů. Čili myslím si, že to rozhodnutí, které včera bylo učiněno, bylo jasné a že vůbec neslouží žádnému účelu, abychom to teď nějak spochybňovali. Děkuji, pan Bronz. Děkuji za slovo. Bylo jasné, že skupina EPP usilovala o odložení. A také bylo jasné, nebo je jasné, že sociální demokraté to také chtějí odložit a dokonce i zpravodaj s tím souhlasil. Takže si Teď bychom tedy měli požádat skupinu EPP, měli bychom požádat skupinu SAD a pak se můžeme rozhodnout, kdy se to vlastně dostane na plenárku. Děkuji, nyní pan Fox. A děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě trošku poopravit kolegu Třaskovského. O této věci jsme nehovořili na schůzi koordinátorů, hovořili jsme o tom na schůzi výboru. A ať už se bude hlasovat, eh, nebo ta diskuse, ta, ta diskuse o tom hlasování se rozhodně nevedla na koordinátorech, vedla se přímo na schůzi výboru. Já tedy si uvědomuji, že jsem zde v menšině, ale chtěl bych říci následující. Když zasedáte ve výboru, tak nestačí to, aby dvě největší skupiny řekly, že chtějí něco odložit a pak tam vlastně nebude žádný protinávrh, návrh nebo nějaké hlasování. Já vůbec se nechci zapojovat do nějakého politického handrkování, do nějakých eh, politických půtek, do nějakého politikaření. Já eh, vím, že nás teď sledují miliony lidí přes webstream a všichni si to velice, tuto diskusi se zaujetím vyslechli. Dobře, takže jsme se dohodli, že tedy to stáhneme, ale já beru na vědomí váš komentář, že se tato věc objeví v našem pořadu jednání v září a jsem velice rád, že to je vše zaprotokolováno. Eh, děkuji za slovo. Já si myslím, že je dobře, že se naše eh, schůze nahrávají, protože je to otevřené, je to transparentní, ale možná je trošku divné, pokud bychom, pokud vlastně vy nemluvíte k nám, ale mluvíte jenom, aby něco bylo zaprotokolováno. Včera jsme se o této věci bavili, skupina EPP plus skupina SAD požádali o odložení. Vy jste byl proti odložení, my jsme byli pro odložení a poté zpravodaj řekl, že souhlasí s tím, aby to bylo odloženo. Takže vy jste, jste prohrál, existovala jasná většina a vy jste prostě tak se snažíte určité politikaření a mně se to nelíbí předseda. Dobře, takže tento bod zakončíme, eh, uvedeme eh, do protokolu, nebo za, tedy v zápisu z jednání bude stanovisko pana Foxe. A nyní už bych vás požádal, abychom se přesunuli k hlasování o zprávě pana Rafala Třaskovského. Jedná se o změnu článku 123 jednacího řádu parlamentu. a je tam také pravidlo 42 o legislativní, o zákonodárné iniciativě. Začneme možná kompromisním návrhem A. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Ne, omlouvám se. Pan Dav se hlásí ještě o slovo. Já chci podat eh, námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Bene, allora data l'opposizione no... Dobře. Hlasujeme nyní o ústním pozněvacím návrhu. Kdo je pro ústní pozněvací návrh zpravodaje? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Nyní dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní to znamená, že tento kompromisní návrh pokrývá všechny ostatní pozměňovací návrhy. Můžeme nyní přistoupit ke kompromisu B. Zpravodaj, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno, a sice jednomyslně. To znamená, že můžeme přejít přímo k pozměňovacímu návrhu B, pardon, 3, zpravodaje, 3, 3, promiňte, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59, pana Dafa, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 60, je to slučitelné. Druhá část návrhu 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61 eh, odpadá, takže 62 Scholz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63 stažen, 64 rovněž, takže 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 67 odpadá, protože byla schválena čtyřka. Pane Dafe, v zájmu jasnosti, výbor nebyl schopen pozměnit návrhy o pravidlu 42, protože bylo už po uzávěrce. Myslím, že od skupiny ALDE můžeme alespoň očekávat eh, pozměvací návrh na plenárním zasedání k pravidlu 42 a proto mohli bychom rovněž požádat konferenci předsedů, abychom uspořádali debatu k této věci na plenárním zasedání, aby zpráva byla debatována na plenárním zasedání. Ano, dobře. Kompromisní návrh C, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 68 eh, je pokryt kompromisem, takže 39. Gurmaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměvací návrh 42. Takže hlasujeme o 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? 40. Odpadá tím pádem protože 42 se týká 41. Nyní kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6, Gurmaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, sedm. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 je shodný s návrhem 7, takže je to vyřízeno 10 e, e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále přistupujeme ke kompromisnímu návrhu D. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To znamená, že můžeme pokračovat návrhem 22. Kompromiso E del relatore. Respektive kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Dále kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 je pokryt, 38 také, takže můžeme přistoupit ke konečnému hlasování. Pro, proti, zdrželi se, dva hlasy proti, nikdo se nezdržel. Schváleno se dvěma protihlasy. A nyní můžeme přistoupit ke konečnému hlasování, tedy jde o zprávu Motina Messerschmitta. O 28. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2, DAF, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5, pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 Hefna pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9, DAF a TAJN pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže přistupujeme k patnáctce. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 a 18 jsou tím pádem pokryté, takže 19 pro, proti, zdrželi se schváleno a konečné hlasování o celém stanovisku pro, proti, zdrželi se schváleno. Blahopřeji zpravodaji.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 přejdeme k záležitostem um, ústavním problémům eh, zprávy eh, v Evropské, eh, na Evropské, v Evropské unii, tak ještě tady pořád máme zprávu číslo 16, a sice zprůběžná zpráva zájem dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého mm, finančního rámce na období 2014 až 2020. Ricomincerei. Tak, prosím, můžeme znovu eh, začít s prací. Pan zpravodaj se může sednout. Profesore? Allora, intanto la saluto. Eh, Allora. Takže pan Tarkovský, Tarkovský mi říkal, že je rád, že se otázka, že si bod 16 může eh, posunout a sice se jedná o průběžnou zprávu v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 a bylo mi to řečeno, takže to odložíme a můžeme se přímo posunout k um, dalšímu bodu 17, a sice ústavní problémy více úrovňové zprávy v Evropské unii. Pan Gualtieri je zde, takže pan bych hlavně rád přivítal pana profesora Madura, eh, pana profesora, který působil na univerzitním na institutu ve Florencii a eh, Zvláště bych ho chtěl eh, dnes mezi námi přivítat, už jsem se s ním setkal, je profesorem v mm, ústavním, otázce ústavního práva a mm, jeho životopis velmi pestrý. Chtěl bych mu velmi poděkovat za to, že se dostavil a děkuji také za výzkum, eh, který jste odvedl. Také děkuji za eh, to, že se mohli toto zorganizovat na rychlo. Eh, vyslechneme si zpravodaje pana profesora Madura a pak uvidíme, jestli se pustíme do diskuse. Pane profesore, já budu muset bohužel odejít dřív a pan Messerschmidt převezme já mou roli tady. Takže pane Gualtieri, máte slovo, děkuji. Děkuji také panu profesorovi Madurovi. A nebudu všechno obecné věci zmiňovat zprávy, to už jsem učinil. Hlavně si vyslechneme eh, pana profesora Madura, mm, podiskujeme o tom s ním. Mm, mm, je to takové eh, krátké eh, shrnutí. Zdá se mi, že to potvrzuje že je to vše potvrzeno událostmi, které se odehrály v um, posledním období. Myslím si, že bychom um, měli teď um, dát dohromady zprávu o ústavních uh, otázkách, ústavních problémů víceúrovňové zprávy Evropské unii. A přitom se konkrétně jedná o uh, následující tři uh, prvky, takové asymetrie, tady byly zaregistrovány. A to se všechno je vzájemně propojeno, prolíná se to, ale není všechno stejně důležité. Jak bylo řečeno, důležité především je eh, vztah mezi eh, eurozónou a Evropskou unii. A to je eh, určitá asymetrie tady vznikla tím, že neexistují zcela jasné pravomoce. A tak co se týče ekonomické unie mm, a členů EU a nečlenů EU, tady máme také asymetrické vztahy v souvislosti se smlouvami a e, také se všemi vládními smlouvami SM a fiskální pakt a tak dále. Takže toto je taková mm, e, vnitřní asymetrie, tak to bychom to mohli označit. A mm, důvodem toho e, možná je to, že tady nemáme koherentní hospodářskou politiku. A i ekonomická a měnová unie není zcela jasná, co se týče jednotlivých pravomocí. Měnová unie je usídlena na Evropské unii, ale kdo je zodpovědný za koordinaci hospodářské politiky a národních hospodářských systémů, to je vlastně ve smlouvě zakotveno, ale je to velice komplexní záležitost, protože jak již bylo řečeno, jenom 1% HDP států jde do Evropské unie, zbytek zůstává, je zpravován tedy jednotlivými členskými státy. A to je číslo, které eh, to je tedy diskrepance a asymetrie, která je dost velká. Pan profesor Maduro k tomu jistě něco řekne. Pak tady máme nepoměr mezi eurozónou na straně jedné, Evropskou unii na straně druhé a pak mezi Evropskou unii a e, nadnárodními e, institucemi. A e, tady někde zůstává Evropský parlament trošku pozadu. Pak tady máme samozřejmě politickou otázku spojenou s demokratickým deficitem, což vede k tomu, že napětí i v dobách krize rostou. Ehm, právě co se týče rozpočtové disciplíny a otázek eh, zprávy, eh, to všechno je v souvislosti onoho balíčku 6 eh, plus 2. Všechny tyto otázky se zdají, zdá se, že postrádají určitou legitimnost. A tady máme takzvanou policy without politics, tedy, pardon, politics without policy na evropské úrovni je tady diskrepance na více úrovních v různých oblastech a jak jsem zmínil, máme tady tři nápadné eh, eh, asymetrie a to vede k řadě problémů. Co nám poskytuje smlouva? Eh, je tu možnost proti tomu působit Pan profesor um, o tom bude hovořit. Constitutional change without treaty amendment, jak se tomu hezky říká. A e, pak by možná přeci jen e, by mělo dojít, ke, e, bychom měli naplánovat změny smluv pro určité oblasti. Pak je tu ještě celá řada jednotlivých otázek, které jsou uvedeny článek 136, propojení s 252, potom posílená spolupráce a poté Eh, bude-li to nutné, se musí vyjasnit, jestli Evropský parlament eh, má opravdu pravomoce eh, v souvislosti s fiskálním paktem. A pak je tu um, také 27, 17 a je tu ještě řada jiných otázek, které jsou otevřeny v souvislosti s Schengenem. Spíše je to asi politická eh, dimenze, s kterou tady máme co dočinění, a ne už jenom otázka eh, ústavně právní. A to celkově znamená, že evropské instituce eh, budou více, než tomu bylo dosud politizovány. A tady se teď otevírá otázka další roli předsedy komise a i rady samotné. A také se musíme podívat na to, jaké postupy nám dávají do, do ruky smlouvy, třeba eh, výž, možnosti vlastních prostředků nebo vybavení eh, vlastních prostředků v rámci víceletého finančního rámce. A také Taxation Without Representation a všechny tyto další body, které jsou tady velice problematické. To všechno eh, se bude probírat eh, v našem návrhu eh, zprávy a mm, teď to bylo jenom takový hrubý nástin, co jsem říkal, ale je s tím spojena celá řada otázek. které budou předmětem naší zprávy. Děkuji. Děkuji. Pane, pan Trakovský je tady také a možná bych chtěl tomu ještě také něco dodat. Já, no, děkuji, myslím si, že už jsme eh, toto téma eh, vysvětlovali, takže já už eh, mám, nebudu zabírat příliš mnoho času, jenom pár obecných poznámek. Myslím si, že diskuze kolem víceletého finančního rámce, to je něco, co už vedeme delší dobu. I v 70. letech, ale zcela jistě potom od 90. let dál Ehm, to byla taková odezva na měnící se povahu evropské integrace. A ehm, v zásadě eh, až mm, do dneška se nám podařilo mm, eh, učinit pár pragmatických rozhodnutím o tom, jak k tomu přizpůsobovat, zvláště když se jedná o smlouvy, eh, přestože mm, nejsou úplně jasné. Je těžké vysvětlit lidem, tyto věci eh, pragmaticky. Problém spočívá v tomto. Jsme ve velice obtížných eh, dobách, nejenom kvůli krizi, ale také co se týče institucionální konstrukce, konstruktu Evropské unie. Lisabonská smlouva měla nám přinést určitou jasnost v těchto otázkách, ale v některých těchto věcech, zvláště co se týče vztahu mezi institucemi, stále ještě se pokoušíme vyjasnit, co vlastně eh, smlouva míní a jak se má implementovat. Takže mm, jde o to, abych naše práce byla trošku účinnější, zvláště když jde o roli předsedy mm, Evropské rady. A mm, Evropa zjevně, nebo Evropská unie se nachází na křižovatce kvůli krizi a slyšíme stále e, víc v akademických kruzích, že ať se stane cokoliv, tak musíme zachránit euro a se stane zakoliv, cokoliv s institucemi. A já myslím, že tady na výboru eh, nesouhlasíme eh, s tímto výrokem, protože eh, zároveň chceme sice zachránit euro, ale také chceme zachovat jasnou strukturu institucí v rámci Evropské unie, komunitární metody a určitě se chceme, budeme chtít vyhnout neustále fragmentaci. Takže mm, musíme požádat experty, aby eh, mezi námi přišli a pohovořili. Musíme jim naslouchat eh, eh, spíše, než bychom něco navrhovali. Ale co nás nejvíce zajímá, je to, co můžeme udělat v rámci stávajícího smluvního rámce a jestli je zapotřebí nějakých dalekosáhlejších změn. A taky jak ehm, k tomu přistupovat, ehm, tak abychom nepodkopali konstrukce stávající tedy abychom se nevraceli ke starým eh, myšlenkám a eh, starému eh, plánu, který tady existoval v 60. letech a byli náhradním plánem. Jde o to, abychom nevytvářeli úplně nové aranžmá, nové instituce, aby se nevytvářely mezi vládní dohody, které by vlastně podkopávaly komunitární metodu. A já si myslím, že bychom se měli pokusit v tomto parlamentu když se diskutovalo o fiskálním paktu, to je to, o co bychom se měli eh, tedy pokusit eh, zachovat eh, institucionální aranžma. A když možná nebudeme úplně spokojeni s tímto a museli jsme přijmout tato řešení, tak by to mělo být naformulovat tak, aby to v budoucnu mohlo být začleněno do stávajících smluv. Otázka je, jestli to ještě pořád můžeme udělat. Zachovat euro, ale nepodkopat při tom Eh, to, čeho bylo dosaženo za posledních 50 let a neměli bychom neustále tím vyprovokovat eh, fragmentaci. Děkuji. Velice děkuji. Takže teď dávám slovo přímo panu profesorovi Madurovi. A požádáme vás o případné um, vyjasnění celého tohoto problému. Chtěl bych nejprve poděkovat parlamentu a vašemu výboru za přezvání na dnešní zasedání. Jak již jste zaznělo v celé řadě návrhů a chtěl bych tedy pohovořit v těch následujících 15 až 20 minutách o těch nejdůležitějších ústavních změnách, které čekají Evropu v budoucnu. Nicméně zároveň pohovořím o těch změnách tak, jak eh, by nemuseli sebou nést změnu uh, smluv nebo změny ústavy. Eh, pokud tedy v následujících 15 až 20 mm, minutách se pokusím vyjádřit k několika návrhům, které velice často souvisejí se strukturou evropské politiky nebo evropských politik a nemusí vždy souviset s institucionálními změnami. Je to kvůli tomu, že institucionální změny by sebou nesly změny smluv a již několik let se snažím zdůraznit to, že podle mého názoru je legitimická, je demokratická legitimita Evropské unie spíše záleží na jednotlivých nástrojích politiky, na tom, jak se eh, komunikuje, jak, jak probíhá komunikace vůči občanům o těchto změnách. A na to se zaměřím. Pokusím se eh, rozdělit svůj proslov na dvě části první části se zah, pokusím um, zaha, um, zasadit stávající výzvy do kontextu. Myslím si totiž, že je velice důležité hovořit o stávající krizi. Byla zde učiněna celá řada analýz eh, těch důvodů či dopadů krize. A já se pokusím učinit určitou analýzu této krize a nebudu se zabývat pouze dopady této krize na demokracii, ale také se zkusím zamyslet nad tím, zda došlo k některým selháním demokracie, které mohly vést právě k této krizi, protože je důležité uvědomit si tu demokrati- ten demokratický rozměr, který také stál za tou krizí. A podle mého názoru tedy budeme poté eh, moci lépe pochopit jak máme vystavět novou vládní strukturu a jak jí dodat legitimitu. Euro je v podstatě eh, odpovědí na větší nezávislost, ale zároveň euro zvýšilo vzájemnou provázanost a vzájemnou vzájemnost eh, v rámci Evropské unie. A tato krize ukázala, že se nám nepodařilo dobře se vypořádat s těmi eh, právě s tou vzájemnou provázaností a s jejími dopady. A to je jedním z takových eh, demokratických selhání. Nepodařilo se nám dobře internalizovat tuto vzájemnou závislost, která vznikla větší integrací. Můžeme říci, že Evropa eh, je vlastně obětí dvou druhů špatného fungování demokracie, které vlastně Evropa nedokázala dobře vyřešit. Za prvé je to problém demokratických externalit. Máme zde Evropskou měnovou unii, máme zde fiskální politiky, nicméně ty fiskální politiky mohou mít, jednoho státu vlastně mohou mít negativní dopad na fiskální politiky jiných států. A to je vlastně právě ten negativní dopad, že v podstatě jednotlivé členské státy někdy neberou v úvahu dopad svých vnitřních politik na politiku jiných zemí. Další Eh, příklad takového nedostatečného fungování demokracie souvisí s neschopností regulovat eh, transnárodní externality. Například zde máme daň z finančních transakcí. Jednotlivé země už eh, nemohou činit regulaci v tomto ohledu, protože tyto procesy ovlivňují i ostatní, ale zároveň Evropská unie není vlastně zatím schopná toto sama regulovat. Takže to je další důvod, proč došlo k této krizi. Pokud bych o tom ještě hovořil metaforicky, tak buď můžeme říct, že tato krize vznikla ze, ze špatné um, spolupráce těch členských zemí, že vlastně nebrali v úvahu dopad svých fiskálních politik, anebo tou e, druhou, tím druhým důvodem je vlastně, že země nedokázaly dobře kontrolovat ty přeshraniční e, toky a to se děje v rámci měnové unie, ale děje se to i v jiných částech, které souvisí s evropskou integrací. Neschopnost nebo obtíže, které sebou nese evropský politický proces, jsou podle mého názoru eh, prostě eh, prostým ehm, pokračováním nemožnosti vyrovnat se eh, s těmi přeshraničními externalitami. Je zde určitý, určitá mezera v politice, v rozsahu působnosti a v úrovni. E, máme zde tu vzájemnou provázanost a z toho důvodu je možné některé problémy řešit pouze na úrovni evropské, ale tím, že země si vlastně nedokázaly uvědomit tyto dopady té vzájemné provázanosti, takže ani vlastně nedokázaly navrhnout dostatečná řešení. Uh, politická řešení. A myslím si, že právě tento, tato mezera nebo tyto nedostatky v politice jsou těmi největšími. A je to zásadní problém. Dále problém brát v úvahu tuto vzájemnou provázanost také souvisí s nedostatkem solidarity v Evropě. Ale já bych chtěla říci, že ta nedostatek solidarity je v podstatě produktem stejné neschopnosti internalizovat vzájemnou provázanost. A jde to kvůli tomu, že jsme vlastně nedokázali ani využít ty některé pozitivní věci vzájemné provázanosti a s tím souvisí i ta solidarita. je důležité vypracovat takový mechanismus zprávy, který musí odpovídat eh, eh, následujícím podmínkám. Za prvé potřebujeme určitou, určitou bezpečnost, určitou jistotu. Politické orgány musí vystupovat jistěji, jasněji. Hovoříme zde o určitých eh, rizicích bankrotů zemí, v USA to třeba vlastně není možné a v USA je takové pravidlo, že vlastně v případě e, nutnosti vlastně můžou USA intervenovat, což vlastně v Evropě tento mechanismus neexistuje a vytváří to nejistotu. Za druhé, musíme budovat vzájemnou důvěru. A tato vzájemná důvěra byla výrazně během krize narušena a je to jak důvěra mezi občany, tak i důvěra mezi jednotlivými zeměmi EU. Dále, Teď to vlastně souvisí s tím, co už jsem říkal v první části svého projevu. Musíme eh, tu politickou eh, eh, vzájemnou provázanost také vidět i pozitivně a musíme ty pozitivní dopady prezentovat našim občanům. Dále musíme legitimizovat finanční solidaritu. A podle mého názoru se nám to podaří teprve tehdy, pokud tu finanční solidaritu vlastně vysvětlíme občanům tak, že to souvisí i s tím obecným blahobytem, který vzniká v Evropské unii. Za páté, musíme propojit eh, politickou integraci a finanční solidaritu. Hovořím o tom, že zde nesmí být žádné zdanění bez zastoupení. A znamená to, že pokud je zde finanční solidarita, pokud zde jsou ty finanční transfery, tak zde musí být taková zpráva, která vychází z evropského politického prostoru a musí tam být také e, v té politice dostatečné zastoupení. Takže nesmí existovat zastoup, nebo chci ještě říct, že také není žádné zastoupení bez zdanění. Musíme si v Evropě vybudovat silné subjekty, které tomu budou moci řešit tyto věci. Také se domnívám, že na těchto věcech se v podstatě většinou shodneme, i když asi se o nich ještě budeme muset hovořit. je se důležité usilovat o fiskální unii. Co se tím však myslí? Ta, celá ta myšlenka fiskální unie zatím není dostatečně vysvětlená. O té fiskální unii hovoří spousta lidí, ale myslím si, že každý tím myslí něco trošku jiného. Podle mého názoru jsou zde hlavní tři prvky této fiskální unie. Za prvé kontrola národních rozpočtových a fiskálních politik. O tom už existuje silný konsensus. Ovšem otázka, kdo to má kontrolovat a jak, o tom se ještě hovoří. Pak je zde prvek fiskální nebo finanční solidarity. O tom ten druhý prvek je mnohem kontroverznější než ten první prvek. A pak ještě zbývá otázka, jaký mechanismus máme využít eh, pro tu solidaritu, finanční a fiskální solidaritu a také kdy takový mechanismus aktivovat. A pak je zde ještě další prvek, který eh, hovoří o tom, že je důležité demokraticky legitimizovat, legitimizovat jak nové pravomoci, které má Evropská unie, získat k tomu, aby měla dohled nad vnitrostátními rozpočtovými a fiskálními politikami a také jak eh, legitimizovat tedy tu, eh, ty věci, které souvisí s tou finanční solidaritou. Takže jsou zde určité věci, na kterých se většina shodne, ale, nebo ty obecné věci, ale pak se pak jsou zde různé návrhy modelů, kterými se to má realizovat. Navrhnu vám tři možné modely, které podle mého názoru se i vyvinuli z té stávající situace a ze stávajících názorů Evropské unie a také z některých názorů, které jsme vyslechli. První model je federace pravidel. <clears throat> Vedlo by to ke zvýšení kontrolních pravomocí Evropské unie vůči vnitrostátním rozpočtovým a fiskálním politikám, ale byla by to spíše takový soubor pravidel, která by které by vyžadovaly dodržování, které by vyžadovaly kázeň. Máme zde smlouvu, mělo by to být trošku, nebo mělo by to být v souladu se smlouvou o fiskálním paktu. Jde o to, že v minulosti byl problém s tím, že pravidla nebyla Mm, nebyla úplně ideální a také hlavně provádění nebo výkon těch pravidel, nebo prostě ta provadla se nedodržovala dostatečným způsobem. Myslím si, že ta kázeň a pravidla sami o sobě nepostačí. Neznám žádnou měnovou unii, kde by všechny členské země byly v přebytku. Myslím si, že to je takový mýtus, eh, že by, že by zde vůbec neexistovaly ty transfery v rámci mezi jednotlivými zeměmi. S otázkou spíše, jak ty transfery mají vypadat a kdy k ním má docházet a jakým způsobem se mají provádět. Zároveň bych se chtěla soustředit, nebo zároveň chci říci, že by to však nefungovalo politicky, protože by došlo k oslabení politické legitimity Evropské unie. A to z toho důvodu, že vnitrostátní systémy by chtěly bojovat za svou autonomii, a spochybňovaly by ty mechanismy, nebo ehm, by došlo k spochybňování těchto modelů a v podstatě by se tím spochybňovala demokratická zpráva Evropské unie. Pokud by Evropská unie používala pouze byč, tak to by zcela jistě nebylo, alespoň v tom dlouhodobém pohledu, občany akceptováno. Pak je zde ještě stále častější konsensus o tom, že tento model se musí propojit s určitým modelem fiskálních transferů a finanční solidarity. Model, který se zde objevuje, eh, také se vlastně trošku týká i té myšlenky pana van Rompuye. Tento model má tři rozměry. Za prvé, je to tedy přesun fiskálních pravomocí na Evropskou unii. To vychází už z těch předchozích modelů. Ten druhý prvek je mutualizace dluhů do vzájemné míry, mutualizace dluhů mezi členskými státy. A ten třetí prvek, to, bude, to budou vlastně vzájemná, vzájemná, pardon, ještě s tím souvisí také vzájemné ručení. A třetí prvek je to, že tou legiti- legitimizace dosáhneme silným zapojením vnitrostátních parlamentů a také dobrou koordinací vytváření politik na úrovni rady. Je to takový, taková mm, vlastně mm, je takový mix evropských politik, které budou vycházet z kázně, dohledu, dozoru je to trochu paradoxní, protože hovoříme o tom, že, nebo že hodně slyšíme o tom, že komise ztrácí své pravomoci, ale to vidíme pouze v oblasti toho, kdy komise vlastně stanovuje priority nebo vytyčuje cestu. Nicméně, co se týče dozoru a dohledu, tak komise v poslední době je velice silná. Je to tedy určitý paradox, ale podle mého názoru to vlastně ještě zhoršuje a rozšiřuje eh, ten politický příkop, který zde existuje. A to je jeden z podstatných důvodů, proč se domnívám, že tento model nebude fungovat. Nebude fungovat ekonomicky, protože neposkytne dostatek politické autority, bude příliš difuzní. Proč? Protože bude odvislý od národních politik a e, také bude trpět závažnými politickými problémy, protože finanční solidarita se zakládá na transfery mezi státy a proto občané států, kteří pomáhají těm druhým, vždy budou to považovat za obtížně přijatelné. A druhá věc, která bude podléhat e, kázní, budou eh, ti druzí zase budou považovat nebo se domnívat, že podléhají disciplíně eh, těch eh, druhých států, protože ty národní politické prostory jsou navzájem závislé. Ten zásadní problém původu krize je neschopnost E, internalizovat na národní úrovni e, tu míru vzájemné závislosti v rámci EU. To znamená, každý model, který nadále bude spoléhat výlučně na národních politikách, e, je odsouzen k selhání. To je jeden z těch bodů, které chci zdůraznit. To neznamená, že nemůžeme přijímat opatření a kroky eh, k europeizaci eh, národního politického prostoru. Můžeme v některých svých eh, dokumentech to i navrhují, například instituce státu v rámci EU, ale do toho se nyní nebudu pouštět, protože, jak říkám, myslím, že ten model, eh, který je třeba přijmout, je jiný. A pak třetí model, tím končím, ten nazývám opravdová fiskální unie, ale s omezenými eh, pravomocemi. A má to čtyři stěžení prvky. Zúrazním nebo popíši ty dva proč se domnívám, že to je nejdůležitější, nejživotaschopnější, ale i nejobtížněji dosažitelný model? Ty čtyři prvky jsou následující. Skutečný evropský rozpočet, nová struktura evropských politik, přímý EU propojené k, eh, boha, eh, k bohatství eh, a vytvářenému v EU a evropský politický prostor. Já se domnívám, že pouze skutečný evropský rozpočet bude schopen napravit asymetrii v EU a poskytne také mm, potřebnou politickou autoritu, potřebnou pro měnovou unii. Nejlepším příkladem je USA, ale chci připomenout, že když byla ekonomická měnová unie vytvořena, tak se hned říkalo, že rozpočet, rozpočtový schodek mají, má být 3% HDP. Ale já myslím, že by to měl být 1, 1%. A i to vysvětluje původ eh, krize. Takže proč rozpočet je nejlepší cesta? Proto je rozpočet nejlepší cesta k odstranění asymetrických eh, šoků. Dále, evropské strukturální politiky. Já se domnívám, že povaha evropských politik by měla být těsněji spjata s domácí institucionální reformou. Jinými slovy, Evropská unie by měla reorganizovat, restrukturalizovat své politiky tak, aby byly schopnější šířit systémové změny na úrovni národních států. Například představme si oblast výzkumu. To je něco, na co Evropská unie vynakládá hodně peněz. Místo toho, aby EU jednoduše státům anebo národním projektům poskytovala finanční prostředky na financování výzkumných projektů na základě témat a účelu, tak by to mělo být strukturováno tak, že vlastně ty projekty budou vytvářet systémové změny na úrovni státu. Například že řekneme, dáme, vám, dáme peníze výzkumným uh, institucím v Evropě, které mají mnohem vyšší úroveň mobility studentů, fakult, a mm, postupují podle kritérií meritokracie a na základě toho by evropská politika měla mnohem větší dopad na reformy na úrovni členských států. A takovýto systémový dopad by byl mnohem viditelnější pro občany. Jde o to, že Evropská unie a její role při reformování státu bude pak eh, nikoli ehm, ehm, realizovaná nikoli prostřednictvím byče, ale také prostřednictvím cukru. Pouze to, po mém eh, soudu, učiní eh, evropské politiky účinnější na národní úrovni a také politicky přijatelnějšími. Třetí aspekt souvisí s tím, jak příjmy EU mají být propojeny s evropskými akcemi a blahobytem. Argumentem je, že finanční solidarita v Evropě se stane nejenom legitimo, legitimní v očích e, občanů, když EU bude redistribuovat e, bohatství, které vytváří. A proto je nezbytné, aby příjmy Evropské unie byly propojeny se dvěma formami akcí. Jakákoliv ekonomická aktivita, která probíhá díky existenci EU. Například, kdybychom reformovali systém DPH a staneli se přeshraniční, tak zdrojem bude daň Evropské unie anebo kdybychom vyvinuli daň, která eh, souvisí s ehm, prodeji online, tam je eh, možnost vyvinout takovýto typ daně z elektronického obchodování a když to občané pochopí, protože buď je to aktivita, která existuje, protože Evropská unie existuje, protože máme přeshraniční styk a jednotný trh, nebo to bude souviset s akcí Evropské unie, která kontroluje externality mezi státy, například daň z uhlíkových emisí. Je další příklad ale ten elektronický prodej je také příklad. To e, jsou vztahy, které by měly být vytvořeny. Jde o to, že tady nejde o to, abychom poskytovali Unii e, příjmy, ale je to hlubší účel. Podle mě příjmy a jejich struktura eh, jsou základní mm, pro to, aby evropští občané viděli, eh, co Evropská unie dělá a jaká je její přidaná hodnota. Chci tím říci, že Eh, ta struktura příjmů Evropské unie může mít velmi silný dopad na vnímání občanů, na to, jak vnímají přidanou hodnotu a vůbec význam EU. A poslední konečný bod souvisí eh, s vznikem evropského politického prostoru. Je tady nutnost eh, vytvářet evropskou politiku a evropská, evropská politika není pouze pro nebo proti EU. Chci tady zdůraznit dva body. S tím jedním budou asi mnozí souhlasit, mnozí už naznačili podporu pro takovouto pozici. Já se vyslovuji proto již eh, po několik eh, let političtí vědci, politologové eh, o tom píší také často. Já si myslím, že je možné transformovat volby a eh, tak, aby byl volen předseda EU a to je důležité pro eh, eh, vytvoření evropského politického prostoru. To je eh, nutné, abychom lépe pochopili vzájemnou závislost vzniklou z integrace. Výhoda spočívá v tom, že když se budou probíhat v rámci Evropského parlamentu volby předsedy Evropské Evropské unie, tak to bude eh, viditelnější než volba předsedy Evropské komise a nevyžaduje to změnu smlouvy. Jestliže jednotlivé politické skupiny budou představovat své kandidáty, tak za prvé volby do Evropského parlamentu budou o soutěži, eh, o návrzích, hm, které budou kandidáti předkládat a představme si, že, se, že by se to už bylo stalo, že to už proběhlo ta autorita, kterou eh, by měl předseda, stávající předseda Evropské komise při obhajobě eh, svých návrhů, by byla zcela jiná, kdyby to bylo, bývalo projednáváno i během volebního boje do Evropského parlamentu a kdyby pak ten eh, kandidát předseda byl získal většinu. Eh, jeden z, jeden z důsledků bude pak, že skutečně eh, poevropštíme volby do Evropského parlamentu, ale že to také poskytne nebo vytvoří pro předsedu Evropské komise skutečný politický kapitál a také pro radu, protože jeho absence nyní podkopává roli komise eh, co by politického aktéra, nikoli technického nebo odborného. And of course, this will also provide it with a much stronger democratic a tím eh, eh, také poskytne eh, předsedovi větší demokratickou legitimaci. Fakt, že rada navrhuje parlamentu předsedu komise to je podobné jako v jiných prezidentských systémech. Ehm, to mm, je přirozený politický důsledek, takže by mezi těmito systémy ne, nebyl velký rozdíl. Řekl bych, anebo uzavřu tím, protože vím, že už eh, jsem překročil časový rámec. Pokud budeme takto postupovat, tak samozřejmě v tom budou eh, rizika, pokud dojde k politizaci eh, komise. Ale potenciální užitek převáží tato rizika a jsem si jist, že vznikne nebo zůstane i určitá míra hybridnosti komise bude ideologicky mm, eh, rozmanitá, protože národní vlády budou mít různou politickou podporu, budou je podporovat různé ideologické skupiny, takže pozice komise bude různorodá eh, z hlediska eh, politického, ale to se bude zmenšovat, protože předseda komise bude produktem voleb a on anebo ona bude mít skutečně autoritu vůči národním vládám v diskusi o tom, kdo bude členem komise. Bude mít mnohem silnější komi- pozici v tomto ohledu a tudíž i silnější autoritu eh, uvnitř komise. A já očekávám, že pokud se systém bude takto vyvíjet a nebude vyžadovat, toto by nevyžadovalo změnu smlouvy, tak bychom v rámci EU mohli mít jakýsi poloprezidentský systém v EU. Komise bude exekutivní, výkonný a základní politický aktér, bude mít vůdcovskou roli, bude podpořen a bude skládat účty parlamentu. A na straně druhé bude rada hrát roli ehm, skutečně nezbytného eh, hráče, spoluhráče takto by se systém měl vyvíjet. Pokud se nebude takto vyvíjet, tak eh, eh, rizikem bude to, co vidíme nyní, totiž nárůst role eh, rady, co by eh, vedoucího politického aktéra. Ale z uvedených důvodů máme tady určitý základní politický problém, který je eh, problematický v rámci evropské integrace. Takže pokud nebudeme posouvat touto cestou, myslím, že dopady budou značně negativní. Děkuji. Děkuji. Prosím jen o pochopení, že musím vás teď opustit a e, přenechat předsednictví panu Messerschmittovi. Byl bych samozřejmě rád, ještě slyšel příspěvky kolegů. A také odpovědi pana profesora Madura. Pan Messerschmitt, jak jsem řekl, teď převezme vedení této schůze. A Čekli, požádal slovo, děkuji. Pane předsedo, děkuji panu profesorovi Madurovi za velmi eh, podnětná eh, slova. Mám tady pár eh, myšlenek, které možná nebudou proti tomu, co jste říkal, ale třeba trošku to rozšíří. Simon Hicks mimochodem byl dlouhou dobu mým studentem, takže já ho dost dobře znám. První bod, který jsem chtěl říci, je tento. Vy jste mluvil o jakési mezeře, já jsem dokonce mluvil o dekorelaci, toto jsem použil, ale asi v tom nebude veliký význam veliký rozdíl. Zdá se mi, že to je naprosto v pořádku a já souhlasím s demografickým s tímto selháním, to, o čem jste hovořil na začátku, ale mm, zároveň tady pozoruji toto. Členské státy eh, tady eh, se eh, sami přetahují nejenom mezi členskými státy, Ehm, na evropské úrovni, ale také mezi sebou. A tady bych chtěl obrátit vaši pozornost, ehm, možná tak ani nemusím činit, ale eh, chtěl bych zúraznit ehm, toto. Eh, je tady rostoucí mezera mezi jihem a eh, severem, ale také je tady stále větší propast mezi západem a východem. A mm, myslím, že toto nutně má dopad na eh, eh, reformy, které vy tady předkládáte, protože si nejsem úplně jist tím, že mm, než se začneme věnovat tímto, tomuto problému, Mimochodem se předložil pár zajímavých myšlenek, mm, tak si myslím, že než toto vyřešíme, nebude možné řešit ani ten první problém. Druhý bod. Mluvíme o internalizaci. Rád bych věděl přesně, co tím myslíte. Ehm, vím, co myslím tím, když mluvím o internacionalizaci, internalizaci, ale nevím, jestli mluvíme o stejné věci. Ehm, já chci naznačit toto. Mluvíme o vytvoření jakéhosi povědomí o evropském procesu a podobně. Jak se tam k tomu dostat? A můžeme to udělat eh, v daném čase ehm, já si nemyslím, že jste si úplně vědom celé časové dimenze. Myslím, že se dostaneme pod velký časový tlak a mm, asi mezi námi nebude velký rozdíl naší našich stanovicích, protože e- ekonomická imperativa tady a politické e, imperativa se od sebe oddělují. Jak třeba toto optimalizovat tím, že obě oblasti zblížíme? Eh, to určitě, eh, to, mm, mm, asi ne, ne, nemohu k tomu říci víc než vy. Pak jste mluvil o eh, distribuci blahobytu nebo hodnot, to je silné poselství. Ještě to je sociologická dimenze, kterou bych rád dodal. Byl jsem, býval jsem politickým um, teoretikem a také jsem si vědom sociologických procesů a mám dojem, že je tady jeden relevantní faktor. A sice Evropa stojí tváří tvář demografickému poklesu, což bude vytvářet nejistotu demografickou demografickou, která zase bude mít dopad na takovou solidaritu mezi národy. Což znamená, že lidé budou daleko méně ochotní připustit, aby jejich peníze třeba odlévaly někam na jich nebo na východ a podobně. Možná jste mm, zažili ten velice zajímavý mm, e, vývoj. Mm, e, bývalý člen parlamentu a prezident Estonska, e, s kterým jsem se dlouho setkával v 80. letech, zveřejnil nedávno jeden článek, v kterém říká, že se tady objevuje B6 tedy tři dopolské státy plus Dánsko, Finsko a Švédsko. A v zásadě e, argument zní takto, že e, když se budeme držet, my se držíme pravidel, ostatní ne. A to je zase chcete-li další vyjádření e, toho, jak tady rostou ty rozdíly v rámci Evropské unie. A já si myslím, že návrhy, které vy tady předkládáte, je to trošku stěžuje. Bude těžké se to k tomu přiblížit, ale jinak máte naprostou pravdu. Jednotné tedy to jednotné rozložení eh, bude eh, obtížné. Další bod, který jsem chtěl říci, jde o vytvoření evropské policie. Vy tady hovoříte o jednotném eh, evropském prostoru, to je trošku jenom jiná terminologie. Zdá se mi, že v tomto bodě asi jediný způsob, jak se dostat kupředu a to můžeme přidat k vašemu modelu je to, že Evropská unie musí, mít, musí být silněji eh, zastoupena, musí přítomna v členských státech. Mm, a my tady třeba mluvíme o zdanění a podobně. To plně podporuji, ne možná kvůli samotným příjmům, ale proto, abychom vytvořili možnosti větší angažovanosti občanů. A to je, máte naprostou pravdu. A myslím, že se tam dostaneme pouze tehdy, jestliže Evropská unie bude fyzicky přítomna v členských státech, takže občané se pak mohou přímo angažovat v ní. A to zase také Eh, vyřeší sice ne hned, ale tento problém. Eh, a to je nekon, problém s nekonzistentností, protože jsou tady různé míry kultury implementace. Podíváte-li se třeba napříč Evropskou unii, tak e, je tady velká, velké, velký rozdíl a já to vím, protože e, řada e, mých lidí, lidí z volebního okresku Maďarsku mi to říká, jak je možné, že nemůžeme udělat třeba ABCD, zatímco v Bruselu nebo Paříži nebo v Londýně to dělají úplně jinak. A myslím si, že to má také co dočinění s vzájemnou závislostí. To je to, s čím vy jste začal. Je tady určité povědomí mezi e, občany, že tady je to tak a jinde zase onak, protože vlády vždycky říkají, no to je politika EU ale v zásadě je to jejich vlastní um, uh, takový domácí prostředí, v kterém se vytváří um, problémy. Myslím, že asi potřebujeme takový inspektorát EU, který bude zase něco jiného než místní inspektorát, tak abychom zajistili víceméně stejnou míru implementace. A přítomnost EU je důležitá. Já bych se tady, to je moje chápání, eh, je takové, že potřebujeme eh, takovou symbolickou dimenzi, kterou tomu přidáme. A myslím, že evropská integrace radikálně nutně potřebuje nové, eh, eh, nové dimenze. Děkuji vám velice. Ještě možná, prosím, další, poslední věc. Jednu, jednu větu, poslední větičku. Bude opravdu krátká. A to je právní technický jazyk který Evropská unie používá. Myslím, že musí být transformován v přeměně ptaven v politický jazyk, kterému budou lidé rozumět. Děkuji. Pan Fonžel, musím říct, že máme čas do 12.45 a je tady pár eh, řečníků, takže prosím, omezte se eh, v čase. Ano, chtěl bych eh, přivítat pana profesora Maduro. Musím říct, že není jen učencem portugalským, je to také dobrý, dobrý přítel a pamatuji si, že když jsem se pokoušel o výzkum, akademický výzkum, tak jsem eh, zůstal ve Florencii více než měsíc a byl jsem doma u pana profesora Madura, jsme tedy dobří přátelé a akademickým profesorem. A pane profesore Madoro, jako další charakteristika tady ještě důležitá, a sice se vždycky pokoušíte udržet také vzpomínku naše dalšího společného přítele. A to jsou přítel Vadel Morera, Morera. Myslím, že můžeme přispět k vytvoření evropského politického prostoru, ale tak budu pokračovat v portugalštině, protože ne tak často mívám tuto příležitost. Tak, chtěl jsem říct si toto. Chtěla jsem říct něco ke dvěma, třem aspektům. Chci říct, že plně souhlasím s vaší analýzou. Jde tady o Evropu. A jde o to, že tato krize nám mnohé věci ukázala. A sice, že existují problémy v oblasti moci. Jsou tady eh, rozdíly v oblasti mocenského prostoru a také v oblasti jednotlivých eh, volebních eh, okresků. My sice pro ně pracujeme, ale rozhodnutí, která jsou tam učiněna, tam nebývají implementována, takže skutečná rozhodnutí se dělají na celé jiné úrovni než na eh, úrovni, která je volena. A to je velká propast, kterou eh, sledujeme v celé Evropě. A čím silnější budou vzájemné závislosti, tím silnější, eh, tím více to bude mm, cítit. Vy jste říkal teď jste mluvil o prvním eh, eh, příspěvku, mluvil jste o prvních letech eh, krize. Myslím si, že Nejzajímavější je to, že v krizi mm, máme nejenom ekonomické a finanční problémy, ale jsou to i problémy ústavně právní a problémy s mm, politickým rozložením moci. A to znamená, že slogan No taxation without representation, to je naprosto správně, ale je nutné se na to dívat i opačně. No representation without taxation. A to je v zásadě heslo, na které to můžeme omezit. Pak je tady ještě další bod, který úzce souvisí s tím, co vy jste sám říkal, a to je otázka různých úrovní. Eh, vy jste o tom mluvil v souvislosti se systémovými e, změnami. To je demokracie, která se odehrává na různých úrovních. Na jedné straně Tady máme národní státy, národní parlamenty, tedy také politiku na národní úrovni. A to musí být uvedeno v přímou souvislost a propojení s evropskými politikami a s evropskými institucemi. A to je něco, co je těžko pochopitelné pro občany, protože evropští daňoví poplatníci nejsou přímo propojeni s evropskou úrovní a proto nejsou schopni to tak dobře pochopit. Ale myslím, že se tady odehrává i opačný proces. Evropský parlament se mm, stále znovu zabývá interní situaci jednotlivých členských států, situací v Maďarsku, řekněme, nebo situací v Rumunsku a ostatních. Ale systematický způsob, jak se zachází s národními tématy na úrovni Evropského parlamentu, to pak také zase vede k tomu, že vznikají různé zmatky a že ty oblasti nejsou tak jasně vzájemně vymezeny, především pravomoce, o kterých se diskutuje. A pak tady mm, je velká sympatie pro eh, různé pokusy jak propůjčit eh, Evropskému parlamentu větší pravomoce, ale je to něco, co nepovede přímo k řešení. Musíme tedy doslovně zaútočit na celkové struktury. A dostávám se k závěru. Jde totiž jen o to, kdo politicky má hlavní slovo, nebo jak si rozdělí politické instituce moc. Neexistuje žádný systém, v kterém by šéfové států byli přímo voleni. Možná, že existují jednotlivé výjimky, ale jinak ne. Na radu se nedíváme jako na takovouto instanci a dívat se na, něho, na ní jako na protihráče komise, v tom už jsou zakořeněny problémy, protože role eh, rady by měla být omezena a měla by se soustředit na určité konkrétní funkce. Takže teď ukončím tím, že vám i, e, že řeknu, že s vámi hodně souhlasím. Chtěl bych e, vám také poděkovat za velice zajímavou prezentaci. Podepsal bych e, většinu toho, co jste řekla, ale ještě mám několik praktických otázek, pokud mi dovolíte. Za prvé, ta obecná fiskální nebo všeobecná fiskální unie, to je vynikající nápad, ovšem otázkou je pro koho? Pro všech 27 členských států? nebo pouze pro signatáře fiskálního paktu, nebo pro 17 členských zemí. Pokud by to bylo pro méně než 27 členských států, tak jaký, jaké by byly vztahy s těmi ostatními zeměmi? Hovoříte o evropském rozpočtu, takže pak by tam byl jeden eh, evropský rozpočet pro evropskou 27 a druhý rozpočet pro ty země, které by byly v té unii. Čili nyní je otázkou to, zda země eurozóny jsou připraveny na to, abyste byla ta všeobecná fiskální unie vlastně pro všechny, pro celou 27. Za druhé, navrhujete zde prakticky revoluci a my víme přitom, že Evropská unie ehm, tam to všechno tak dlouho trvá, každá, země se, každá změna se vleče. A pokud byste chtěli třikrát navýšit rozpočet, nebo pokud chcete změnit strukturu evropských politik, chcete vytvořit politický prostor, to je nesmírně krásný scénář, rád se pod něj podepíšu, ale nevím, zda by se nám to podařilo udělat dostatečně rychle, protože my teď musíme na ty problémy reagovat co nejrychleji a myslím si, že ten váš scénář by trval dost dlouho, než bychom ho dokázali zavést do praxe. Pak se chci zeptat na legitimitu. Hovoříte o tom, že bychom vytvořili politický prostor, že občané by nás podpořili, jako nás podpořili dostat po dostatečně dlouhou dobu, ale myslím si, že my teď potřebujeme eh, tu legitimitu posílit eh, co nejdříve, okamžitě. A myslím si, že to posilování legitimity by určitě trvalo, pokud bych, byste chtěl třeba posílit eh, eh, tu vazbu mezi volbami do Evropského parlamentu a eh, volbu komi- předsedu Evropské komise. Opět to je něco, co asi nelze učinit jen tak lusknutím prstů. Dále, pokud bys, co se týče těch daní, tak pokud byste třeba chtěl daň z těch online transakcí, tak já pracuji také v Ekonu a chci říci, že určitě by to nebylo tak, že by si lidé hned zaradovali, že Evropská unie vymyslela něco dobrého, protože prostě lidé nenávidí daně obecně a bylo by jim úplně jedno, zda ty daně jsou propojené třeba s něčím pozitivním. Eh, navíc pouze 8% občanů eh, vlastně používá elektronické obchody mimo EU. No a pak ještě chci říct, že jste hovoříte o té velké politické propasti, že se nedaří internalizovat výhody a tak dále. Celá řada lidí hovoří o tom, že by to měly být vnitrostátní parlamenty, kdo mají mít právě tu roli legitimizace. Někdo zase říká, že by to měl být určitý mix vnitrostátní parlamenty plus Evropský parlament. Takže mě zajímá váš osobní názor na další roli Evropského parlamentu v tomto procesu. A to souvisí i s tou první otázkou, pro koho by měla být ta fiskální unie, pro, pro jaké členské země. A už nechci hovořit o podrobnějších eh, vztazích mezi komisí, radou, mezi předsedou rady a komisí a tak dále. Ale pro mě ta nejdůležitější otázky jsou ty, jež jsem právě učinil. Děkuji, pane Třeskovský říká pane předseda. Ehm, pane Maduro, já tedy doufám, že jste si činil poznámky a že budete potom, až zazní všechny otázky, zodpovědět je najednou. Ještě se přihlásilo o slovo pět řečníků. Mějte prosím na mysli, že čím kratší bude vaše odpověď, eh, pardon, vaše otázka, tím podrobněji může odpovědět eh, pan profesor. Nyní pan Leiner. Děkuji, pane předsedo. Je opravdu zajímavé být tady na AFKO, protože člověk tady může opravdu pracovat na svých myšlenkách ve výboru pro životní prostředí, kde jsem zastoupen. Tam se na nejvíc dá mluvit dvě minuty, ale tady se má člověk volný čas a může si volně říct, co chce. Pane profesore Maduro, to je velice zajímavé, co jste říkal. Myslím, že ze tří variant, které jste tady představil, ta třetí varianta je skutečně ta, která bude fungovat v rámci smluv a myslím si, že ještě jedna varianta, eh, ke které jsme už také, je varianta, ke které jsme už udělali hodně přípravné práze. Skutečný evropský rozpočet, to je to, co už dlouho vyžadujeme a tedy vlastní příjmy a jistě, že i vyšší rozpočet. 1% s 1% HDP v případě 27 nebo 28 států nemůžete vytvořit žádoucí rovnováhu. To je nemožné. Další věc. Europaizace evropské politiky, řekl bych. A to začíná už evropskými volbami. A doufám, že mm, si to odvážíme sami. Zpráva DAF byla po třetí e, odložena, prostě se nám to nějak nedaří a dokonce i jako Evropský parlament e, vůbec toto prosadit na plénu, to je skutečná slabina, kterou tady vidím, že nejsme schopni získat většinu pro zprávu kolegy Dava. Strany bez zprávy DAF mohou posílat eh, své kandidáty, ale to je jenom poloviční pravda. Máme 27 národních voleb, nejenom evropské volby. A aniž bychom měli takzvané evropské seznamy, tak evropské strany nikdy nebudou moci fungovat, protože potřebujeme prvek, mandát, řekněme, pro evropské strany mm, a v těchto 11 agreditovaných mm, stranických rodinách, tak abychom mohli bojovat o mandáty. A pak budeme mít teprve řádnou diskuzi mezi jednotlivými státy. Ale teď bych se chtěl vyjádřit stručně dvě otázky. Pan Traškovský vlastně položil stejné otázky, jestli to nejsou všechno sny protože víme, že skutečná fiskální unie eh, není chtěna Velkou Británií a možná si ji nepřijí ještě další dvě, tři země, tak to je náš problém. Co s tím udělat, pokud ne všech 27 článů státu do toho půjde a budeme pracovat třeba s 25? Další věc, Dopracovat se ke skutečné fiskální unii. K tomu patří také vzájemné propojení pokrytí dluhu. Vy jste o tom mluvil. A za jistých okolností tady máme potíže s eh, Lisabonskou smlouvou. Eh, to máme všechno, jestli to můžeme upravit eh, v rámci stávající smlouvy, do jaké smíry může být ta smlouva rozšířena, aby se nám to podařilo, anebo jestli potřebujeme smlouvu novou. A nebo, tady je nebezpečí, jako v případě fiskálního paktu, že se to udělá mimo smlouvu, jako mezivládní dohoda. A pak eh, ovšem budeme mít špatné karty, protože pak eh, nebude ve hře ani komise, ani parlament. A mm, já tady vidím ještě jedno nebezpečí, že pak národní parlamenty nějakým způsobem eh, budou mm, vyzvány, aby něco udělali a pak máme další potíže protože ta situace nebude jasnější tím, že se národní parlamenty budou starat o tato témata. Tak to bylo vše, děkuji. Thank you, Mr. Leinen. Chvarteli, please. Děkuji, pan Leinen. Nyní pan Chvarteli. Grazie. Davvero molto inter... Děkuji za slovo. Bylo to všechno velice zajímavé. Mám z toho pocit, že ten skutečný zakopaný pes je problém, který vlastně vychází už z 30. let 20. století. Nacionalistická politika vlastně uplatňuje pravidla která se projevují v národních politikách, myšlenka paktu o stability nebo reformě paktu o stability, myšlenka evropského mechanismu stability. To jsou vlastně myšlenky, které vedou k různým vnitrostátním problémům, které se pak mohou odrážet dále. Takže nejlepší by byla asi ta fiskální unie, která by vycházela z určitého souboru vlastních zdrojů, ze skutečných vlastních zdrojů. Dále by vycházela z legitim, legitimizace a také redistribuce v rámci Evropské unie. Nicméně opět se zde objeví ten starý problém. Na jedné straně otázkou je, zda už nazrál čas k tomu, abychom učinili určitá opatření. Jak jste říkal, celá řada těchto věcí vyžaduje hodně politické vůle a také vyžadují čas. Nelze je učinit jen tak eh, mávnutím ruky. A tím pádem to není příliš realistické, protože Evropská unie není zatím schopná ani nově definovat vlastní zdroje nebo připravit eh, úrovňovou zprávu. A to znamená, že se nám nepodaří překročit blodný kruh. Evropa zatím nedokázala definovat vlastní, nové vlastní zdroje, ale teprve až bude mít ty vlastní zdroje, tak zde může být legitimita. Otázkou je tedy, jak najít nějakou střední cestu. Pak jsou zde také určité překážky institucionální, právní i reálné. Například, co se týče té věci samé. Je důležité, aby se byly kvalitní technické postupy. Už byly nastíněny určité koncepce, ale například ten postup pro vlastní zdroje, tam je otázka, jak dále pokračovat v rámci rám... v rámci Evropské unie, jak se už na to ptal kolega Traskovský. Jak můžete v rámci EU mít různé postupy? Máme zde posílenou spolupráci podle článku 136, pak zde je konvergence členských států, ohledně postupů na národní úrovni a pokud bychom zachovali ten institucionální rámec eh, komise, komise Rada a Evropský parlament, tak jak dále postupovat, pokud tyto věci chceme zachovat? Musíme navrhovat řešení a najít nějakou takovou zlatou střední cestu, ale jak se nám to může podařit, jak to můžeme provést, jak se k té střední cestě dostaneme. Jsou zde různé koncepce, jak propojit 136 eh, s článkem 152, kde se hovoří o, eh, o tom, že se, se může hlasovat o eurozóně. Mě zajímá vlastně ten technický postup, jaké by to sebou neslo technické změny. E, předseda, děkuji, já si vyslechnu závěry, ale budu pak muset opět dojít. Nyní pan Bronz. Velice děkuji, budu co nejstručnější vy předpokládáte, že voliči mohou být přesvědčeni k tomu, eh, aby eh, přijali určitá kritéria, jak hlasovat. Já si myslím, že to je velice mm, dobrý nápad, ale pokud eh, tam by, by tam mohla být taková volba i ohledně komise, tak by to skutečně mohlo poevropštit tyto volby. Protože lidé vědí, že vlastně to, jak budou volit v evropských volbách, nebude mít ani tak vliv na evropskou politiku, ale spíše na výběr premiéra v jejich zemích. Takže já si myslím, že je dost nepravděpodobné změnit ten způsob, jakým lidé volí. A lidé nemají pouze právo volit, ale také mají právo rozhodnout se, o kritériích, která se týkají voleb a také se mohou rozhodnout, nakolik ta kritéria budou respektovat. Myslím si, že, nebo hovoříte také o změnách eh, ústavních. Nevím, zda to může být skutečně propojeno eh, se změnami. Dále, myslím si, že pro vnitrostátní strany může být docela lákavé využít ve volbách nepopularitu ostatních nebo těch nepopularitu evropských stran. Takže například v našich místních volbách, nevím, jestli je to ještě jinde, ale u nás v místních volbách jsou to vlastně vnitrostátní politická kritéria a Jinak si myslím, že asi pouze jedna setina těch voličů se rozhoduje podle toho, co opravdu, jak funguje ta místní zpráva. Pak jste také hovořili o eh, lepší internalizaci těch užitků. Myslím si, že než to voliči přijmou, tak je důležité eh, jim to vše vysvětlit. Lidé například chápou, že třeba z jejich daní se platí eh, některé věci třeba v jiné části země. Oni to chápou, ale eh, je otázkou, zda jim to dobře vysvětlíme a zda musí se s tím také, eh, musí se s tím také sami vlastně stotožnit. A otázkou je, zda to tak je vidíme, že třeba němečtí voliči se staví zdráhavě k tomu, aby jejich daně, nebo podle jejich názoru je to tak, že vlastně jejich daně v podstatě eh, dotují jižní, jeho evropské státy. Takže eh, teprve poté, mm, pokud eh, myslím si, že prostě dokud lidé budou takto přemýšlet, tak se vlastně nepodaří uh, nějak mutualizovat eh, ty dluhy nebo to zatížení. Děkuji nyní pan Efner. Děkuji, budu stručný, aby nám zbyl ještě čas na odpovědi. Předně srdečně děkuji za velmi zajímavý referát který nám poskytl skutečně mnoho materie eh, k přemýšlení. Mnohé bylo pouze naznačeno v podobě hesel, z časových důvodů jste eh, nám eh, nemohl poskytnout eh, detaily. Mám mnoho otázek, ale položím pouze mm, jednu, abyste nebyl zahlcen dotazy. Vy jste právem označil eh, problematiku za eh, problém demokracie eh, v jádru věci. Co to znamená z hlediska procesu? Nemám nyní na mysli z hlediska institucionálních návrhů, ale z hlediska procesu řešení krize. To je něco, co mě velmi zaměstnává. Momentálně hledí celá Evropa na čtyřku Barosa, Junkra, Rompoje a Draghiho na to, co eh, napíší eh, a Evropa se vyvinula v tom směru, že čím méně lidí má reálně, čím více moci. A i my, parlament, eh, jsme více méně tlačeni do role přihlížejících. Takže moje otázka je, jak lze ten proces, který je nyní zapotřebí ve smyslu reformy smlouvy, tak aby vše bylo postaveno na základy demokratické kontroly jak lze tento proces uspůsobit, aby ten samotný proces byl demokratický a aby vytvořil, generoval demokracii, legitimizaci a akceptaci. A jaká by měla být role parlamentu v tomto procesu? Děkuji Otázky jsou u konce, více času nemáme. Pan Madoro určitě bude schopen to vše za pět minut zodpovědět, alespoň se o to pokuste. Děkuji za všechny otázky a zajímavé komentáře a pokusím se alespoň na některé odpovědět. Zaměřím se na to, co myslím je taková červená nit, která se táhne všemi eh, příspěvky. Eh, to znamená nemožnost, eh, nikoli právní, ale politická nemožnost. Pokusím se stručně odpovědět. Politika je přenechána vám. Myslím, že nedávno jsme uspořádali rozsáhlou konferenci za účasti mnoha akademiků a expertů um, na téma eurokrize. A během těch dvou dnů jsem si vyslechl celou řadu návrhů o sdílení dluhu, eurobondech a tak dále. Pak jsem učinil svůj eh, návrh a Eh, slyšel jsem to tež. Není to možné. Moje odpověď byla, eh, dva dny diskutujeme o všech vašich nemožných návrzích. Proč nemůžeme nyní diskutovat o mém nemožném návrhu? Protože v realitě jakékoliv další řešení na stole eh, vyvolá stejnou odpověď. Je to politicky nemožné, neproveditelné. Takže otázkou je, které z těch nejnemožnějších řešení je nejméně nemožné. A já bych řekl, že e, moje návrhy jsou méně nemožné. A e, dovolte, abych vše e, vysvětlil, proč. Něco se může stát dvěma způsoby, podle mě. Jednak velký třesk míra eh, krize a uvědomění si rizik eh, krize jsou takové, že to eh, vytvoří dostatek politické motivace k vyvolání nějaké revoluce. To by byla možnost. A bude-li tomu tak, pak bych tvrdil, že řešení, která předkládám, jsou těmi, která lze snáze legitimovat vůči občanům. Občané je snáze pochopí a přijmou a na základě toho bych vysvětlil další otázky. Někdo se ptal na rizika, potíž eh, akceptovat sdílení dluhů tomu říkám eh, vzájemný eh, mechanismus pojištění. Já tvrdím, že systém, který není tak založen na vzájemném pojištění dluhu, na sdílení dluhu, ale je založen místo toho na opravdovém evropském rozpočtu s tím, že evropské příjmy budou provázány s bohatstvím vytvářeným v EU, tak to je mnohem snáze eh, akceptovatelné občany. Jinak bude Evropská unie intervenovat eh, intervenovat eh, eh, a nebude to viditelné pro občany, ale toto je mnohem viditelnější. To jsou případy, kdy můžeme nabídnout celý balík. Alternativa je, že budeme řešit tuto krizi dále a budeme úspěšní tím, že budeme omezovat eh, rozsah eh, krize, budeme přijímat opatření eh, za, za druhým, to znamená, budeme stále stát na okraji propasti, nikdy tam neupadneme, budeme stále pracovat na preventivních opatřeních a budeme moci i některá opatření zavádět eh, strategicky v podobě eh, přechodného mechanismu. I tady myslím, že tento model je proveditelnější. Uvedu příklad, a to souvisí i s dalšími otázkami týkajícími se zdrojů. Jak a s tím, jak eh, učinit mechanizmy života schopnějšími. Takže předpokladejme, že o tom se právníci přou. Zdali lze mít vlastní zdroje a evropskou daň například v rámci podniku. Někteří právníci vám řeknou, že to není možné, že mm, to vyžaduje jednomyslnost, toto rozhodnutí a jak mohou některé státy přispívat rozpočtu tak, jiní zase onak. Já bych řekla, ale že to možné je. Napsal jsem o tom už něco v minulosti. Jestliže máme, bychom zavedli daň z finančních transakcí a bude se z toho odvádět podniková daň, bude to schváleno a bude domluveno, že určitý příspěvek z toho poplyne nebo poteče do evropského rozpočtu a bude to předmětem rozpočtového transferu. To znamená, že nedojde ke změně práva povinností států a jejich vlastních zdrojů, ale politicky by to vyvolalo obrovské důsledky, protože předpokládáte že jste byli státem, který eh, se nechtěl zúčastnit a jej, ale jeho občané už nepřispívají eh, no, k národnímu rozpočtu, protože jsou nyní součástí daně z finanční transakce, z finančních transakcí a na straně druhé bude obtížné pro ty druhé dále říkat ne, my přispíváme do našeho rozpočtu, protože nechceme eh, zdaňovat banky. To by byl způsob, jak zavést eh, některé z těchto mechanismů. To jsou ty dvě formy. A v rámci těch eh, dvou form, buď, že to bude revoluce velkého třesku, anebo že to eh, bude přístup malých krůčků, tak si myslím, že eh, tyto návrhy mají větší život a schopnost než eh, některé jiné, které se předkládají. Dále zde padla ještě řada dalších připomínek. Stručně, přítomnost EU. Myslím, že to je širší téma já jsem byl velmi kritický vůči tomu, jak komunikujete s občany, protože žádné komunikační e, metody e, nefungují účinně e, vůči občanům. A také změny institucí mají velmi omezený dopad. Způsob, jak EU komunikuje s občany, je prostřednictvím svých politiků a politik. A proto na to, to tak zdůrazňuji. Můžeme to činit pouze, pouze změnou povahy evropských politik. Pouze tak se Evropská unie stane viditelnější pro občany a také více odpovědnou. A to je podstata některých mých návrhů, protože si myslím, že to je jediný účinný způsob, jak sdělit občanům, co je Evropská unie a vysvětlit jim to, ať už dobrém nebo zlem. A jedna z mých starostí, a to souvisí s tím, co řekl Paul, je, že my vidíme právě opačnou tendenci na úrovni politik. Místo toho, aby došlo k poevropštění národních politik, vidíme, že dochází k nacionalizaci evropské eh, politiky. Eh, a mm, to mě velmi zneklidňuje. Ještě dva, tři velmi drobné body z hlediska rady a její eh, strukturální eh, eh, nejednoznačnosti. Opět je to velmi složité téma. Jedno řešení by bylo úprava smlouvy. Dojde-li k úpravě smlouvy, můžeme třeba uvažovat o dvoukomorovém parlamentu a každý stát bude zastoupen buď proporcionálně nebo stejnou měrou, případně podle eh, vzoru rady. Každý eh, politolog vám vysvětlí, že je velmi perverzní organizovat proporční eh, zastoupení, pokud se toho účastní regionální bloky. Například máte politické společenství s urč- procenty, někdo má 52 Ehm, procent, druhý 22, třetí 24 eh, procent. Pak eh, organizujeme většinové hlasování proporčně k počtu obyvatelstva. Nemůžete říci, že každá osoba má eh, stejný, nebo stejný počet hlasů, teda jeden hlas, protože pouze protože ti, kteří budou hlasovat za společenství 24, nebudou mít téměř žádný hlas, pouze ti, kteří hlasují za společenství s 52% budou mít eh, hlas. Takže organizovat proporcionalitu prostřednictvím mechanismu rady je pro mě velmi podivné. Každý politolog to bude považovat za absurdní. Takže o tom by se mělo ještě zvážit a možná, že v rámci úpravy smlouvy, dojde-li k úpravě smlouvy, pak eh, Jediné řešení, které by mohlo vyřešit ten problém, je poskytnout komisi větší politický kapitál. To znamená propojit komisi ještě silněji s volbami do Evropského parlamentu. To je jediná cesta, jakou vidím. A dvě poslední otázky, které zazněly. Zda volby, respektive zdali by bylo účinné eh, transformovat volby do Evropského parlamentu v podobě eh, volebního boje nebo voleb předsedy komise, tak aby se toho mohli občané zúčastnit nebo i evropské politické strany. Odpověď je, že to je empirická otázka. Já bych řekl, že očekávám, že k tomu nedojde, ale dojde-li k tomu, proč se nepokusit um, to, co říkám, pokud lidé budou schopni formovat ten volební proces a debatu uh, o volbách, tak by uh, do toho um, mohl být vnesen i ten můj uh, návrh. A poslední um, poznámka, kterou ukončím, to je otázka těch společných identit. naděje, respektive politická společenství, to eh, je produkt eh, v zásadě problému sousedských sporů nebo konfliktů. Vy se kolektivně rozhodnete v důsledku případného konfliktu života ve společnosti, sdílení jednoho eh, společného prostoru. To znamená, vznik nebo zrod politických společenství hm, má málo co dočinění s existencí společné identity. V zásadě je to produkt potřeby vyřešit sociální konflikty. A můj argument spočívá v tom, že vzájemná závislost, pokud se, se pokud se pokus, pokud se vzájemná závislost posunula do určitých sfér, pak eh, musí eh, tomu ehm, odpovídat i politická společenství. Musí se podle toho formovat sociální, kulturní, historická identita jsou eh, sociologickými podmínkami, které nahrávají fungováním, dobrému fungování politického společenství, ale potřeba zrodu politického společenství vyplývá z vzájemné závislosti, ze sociálních konfliktů a vzájemných externalit, které eh, mezi lidmi vznikají, když tito lidé sdílejí, sdílejí společný prostor. A můj závěr je tedy ten, že to, co zde je nutno udělat, je pochopit, že sdílíme určitý prostor. A pokud sdílíme tento prostor, pak musíme vyvinout eh, mechanismy eh, vzájemné regulace, vzájemné zprávy tohoto společného prostoru. Děkuji. Děkuji. A dámy a pánové, vám poděkuji všem za účast, děkuji také tlumočníkům, kteří zůstali trošku nad časový rámec. Přeji vám všem hezké prázdniny. Toto je naše poslední zasedání před dalším zasedáním v září. Děkuji.